Takže, kolegové, po prodlouženém víkendu zahájíme schůzi našeho výboru pro životní prostředí a mám určité sdělení k bodu programu 7 a to, že tedy přesuneme nebo zaměníme body 6 a 7 pořadu jednání. Potom, co se týká bodu 15 pořadu jednání, Zdá se, že jsou nějaké technické problémy s tlumočením do nizozemštiny. Okay. Ich starte Tak ještě jednou začnu. Takže vás ještě jednou všechny srdečně vítám na schůzi výboru pro životní prostředí. Mám pro vás následující sdělení bod 6 Horizont 2020 a bod 7 rámcový program pro výzkum a inovaci, takže tyto dva body posuneme, přesuneme, nebudeme je projednávat na této schůzi. A potom, co se týká bodu 15, tam jde o uznávání profesních kvalifikací. To, bude svilou, to nebude veřejná diskuse, nebo na, naopak tedy nebude to neveřejná schůze, ale bude veřejná. Takže nebude tedy s vyloučením veřejnosti se projednávat tento bod 15. A potom se, nyní se tedy dostáváme k bodu pořadu jednání 2. Pořad jednání máme všichni k dispozici a dnes jako premiéru zde máme také chorvačtinu pro naše nové kolegyně a kolegy. Druhé sdělení. Máme dva kolegy, kteří opustili, odešli z parlamentu. Je to kolegyně Debrin a potom kolegyně Romana Plam, která se stala novou ministriní životního prostředí Rumunska ve své zemi tedy a takže bude se dále zabývat politikou životního prostředí pro Evropu. Takže ještě je z naší strany a za, za sebe a za nás bych ji chtěl srdečně poblahopřát a popřát hodně štěstí do její další práce. Takže proto máme dva nové kolegy, kteří jsou zastupujícími členy parlamentu. Je to kolegyně Mindora Slivety a kolega Ivan, kteří tedy nahradí tyto dvě odcházející kolegyně. Třetí sdělení. Kolega Klevety právě přišel. Sedí. Takže vítám vás zde v našem výboru klívety, tedy omlouvám se, omlouvá se předseda. Takže om, vítám vás v parlamentu a doufám v další dobrou spolupráci. Třetí sdělení. Pracovní skupina pro zdraví se bude konat 30. května od 4 do 6 hodin v, budově, eh, v místnosti A5 E2. A jde zde tedy o midterm review a o hodnocení zdravotnické strategie Evropské unie, takže vás všechny srdečně zvu na toto schůzi. A nyní se tady dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 3. Máme zde dnes hosta, srdečně vítám pana Janese Potočníka, komisaře pro životní prostředí. Máme dnes výměnu názorů, kterou tedy zde, která je pro nás v našem výboru velmi významná. Již je hodně kolegyní a kolegů, kteří požádali o slovo, takže seznam řečníků již je relativně dlouhý. Nyní dám tedy slovo panu komisaři, aby stručně uvedl tento dialog a potom bude také možnost diskuse, protože, jak říkám, seznam řečníků je již relativně dlouhý, takže prosím, máte slovo. Short introduction. Děkuji. Jenom velice stručně pět minut eh, k tomu, co máme dnes na programu, pokud jde o komisní legislativní návrhy na rok 2013. Budeme se soustředit na efektivní využívání zdrojů. K k eh, tomu bych řekl nejprve, že jsem velice rád, že jste mě pozvali na to, k tomu, abychom se tady mohli eh, pohovořit eh, o dalším pracovním plánu. Já jsem představil své priority při nástupu do funkce, kde bylo i efektivní využívání zdrojů a já jsem se pustil do práce. My jsme si loni v září schválili mm, cestovní mapu pro efektivní využívání zdrojů, která vede dlouhodobé vizi udržitelnosti a měla by nabídnout také ekologickou motivaci, eh, která by nám měla pomoci eh, vymanit se eh, z současné krize. Minulý týden jsme schválili důležitou zprávu, která nám pomůže ubírat se správným směrem. Tato schválená zpráva, myslím, obsahuje řadu vynikajících návrhů, které doplní současnou cestovní mapu a pomohou nám posunout se dál, pokud jde o provádění samotné cestovní mapy. Také jsem um, zaslechl při plenární rozpravě minulý týden, že eh, se eh, s, s některými aktivitami eh, neubíráme ku předu příliš rychle, ale my jsme samozřejmě čekali na to, až bude cestovní mapa schválena, teprve poté jsme ji začali plně promítat do naší práce. Efektivní využívání zdrojů je stěžejní součástí plánu Evropa 2020. Toto cestovní mapa nám eh, dává jasný eh, třídílný eh, návod, jak se vyrovnat se současnou situací a zlepšit jim. Jde nám o stimulaci výroby a spotřeby s nižším dopadem na životní prostředí a eh, k tomu připravujeme eh, sdělení. V roce 2013 představíme iniciativy k udržitelnému potravinářství a k budovám. Pokud je o efektivní využívání zdrojů, to je široká koncepce a eh, spadají sem také takové zdroje, jako je voda a ovzduší a na konci roku plánujeme sdělení o zajištění vodních zdrojů zdrojů a v roce 2013 eh, chceme komplexně zrevidovat eh, veškerou, eh, veškeré politiky, pokud jde o znečištění ovzduší a vodních zdrojů. Chtěli bychom tak aktualizovat Gatemburský protokol. Takže toto vše je e, součástí naší práce, pokud jde o efektivní využívání e, zdrojů. Dále nám jde o integraci této politiky do dalších politik e, a také do strategie biodiverzity. Letos chceme dále budovat na výsledcích z Nagoje a dostáčem závazkům, které jsme na sebe tehdy vzali. V Evropské unii také připravujeme legislativní eh, nástroj, pokud jde o invazivní druhy. Pokračujeme v práci, pokud jde o provádění chemické legislativy. Eh, nicméně eh, schvalování legislativy a politických dokumentů je pouze prvním krokem protože důležité je také tuto legislativu eh, řádně provádět. Mě zajímá eh, názor na provádění eh, legislativy, tak jak to vidíte vy ve vašem výboru. Naším cílem je, aby došlo k důslednému provádění všech zásad legislativy. Přístup založený na efektivním využívání zdrojů znamená, že eh, práce ostatních je i naší prací, to znamená, že eh, chceme eh, zakomponovat tento prvek do všech politik, ať už jde o, vzdě, ať už jde o dopravu, zemědělství, rybolov a tak dále a tak dále. Diskuze k víceletému finančnímu rámci je velice důležitou zkouškou pro naši snahu prosadit tuto politiku do všech ostatních politik. Já doufám, že mohu počítat s podporou vašeho výboru, protože bych se přál, aby se problematika efektivního využívání zdrojů promítla také do jednání výboru ITRE pro zemědělství, výboru pro průmysl a tak dále. Budeme nadále vést dialog s členskými státy, pokud jde o eh, ekologické daně, pokud jde ekologické postupy a jiná opatření ekologické povahy. Evropský semestr je, myslím, také velice dobrým nástrojem, e, který by nám měl mm, pomoci posílit environmentální pilíř Evropské strategie Evropa 2020. Jak víte, tak e, tyto diskuze právě vedeme, zítra v nich budeme na komisi pokračovat. E, indikátory které eh, naznačují efektivní využívání eh, zdrojů, eh, jsou dalším naším projektem, který by brzy měl přinést výsledky. A příští týden se sejdeme k platformě pro efektivní využívání zdrojů. Na konci letošního roku představíme návrh na nový na rámec environmentální e, politiky a pro akční environmentální program. Já oceňuji práci vašeho výboru, pokud jde o šestý rámcový program. A budu rád, pokud e, podpoříte také e, nový akční program, který by měl přispívat ke stěžením aktivitám Evropa, aktivitám a iniciativám v rámci Evropy 2020. V budoucnu eh, budeme muset ještě eh, úžeji společně eh, spolupracovat na tom, aby všechny ambiciozní plány, které si stanovíme, se staly také realitou. Já myslím, že jsem se teď ve stručnosti a velice rychle dotkl celé řady věcí. Možná jsem nezmínil Rio a vodní zdroje, ale Eh, nebylo možné se dotknout úplně, úplně všeho. Děkuji. Srdečně děkuji komisaři Potočníkovi za ten stručný přehled toho, co všechno je, se plánuje. Musíme samozřejmě o tom přemýšlet, pokud tam, kde jde o legislativní akty, o leg- tak vlastně lhůta pro parlament je březen 2013. To znamená všechno, co ty návrhy, které opět nefunguje zřejmě v tlumočení do angličtiny. Takže ještě jednou začnu od začátku, takže děkuji za tento stručný přehled. A pokud jde o legislativní akty, o legislativní zprávy zde v parlamentu, tak březen 2013 je tedy lhůta, nebo je ten poslední termín. Všechno to, co návrhy, které budou předloženy později z, z výboru, z komise, tak vlastně nebude možné, abychom na tom v tomto legislativním období pracovali, protože v březnu 2014 již vlastně bude pomalu začínat volební boj a od dubna tedy se nebudou konat téměř žádné schůze. Takže prosím, abyste tedy uvažovali a měli na paměti to, že všechny legislativní zprávy, návrhy musí být předloženy do března 2013, tak abychom se tím ještě mohli těmito návrhy zabývat a prosadit je případně v tomto legislativním období hovořili jsme o efektivních zdrojích, vedli jsme velice dobrou diskusi k příslišné zprávě, kde bylo více než 50 příspěvků a bylo řečeno, že toto téma musíme ještě dále prohlubovat. Jak jsem již řekl, máme dosti dlouhý seznam řečníků. Jako prvního zde mám Richarda Zébera za EPP, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Debaty, které vedeme o tématech životního prostředí, jsou velmi živé většinou. Chtěl bych tedy poblahopřát komisaři k tomu zelenému týdnu, který proběhl velice úspěšně. Byly zde vynikající iniciativy, abychom ukázali lidem, co se zde dělá v oblasti životního prostředí a myslím si, že to je dobrý postup, nejen abychom pracovali na dobré legislativě, ale také ukázali lidem, že děláme i více. Tedy Nicméně, když se hovoří a podíváme se na legislativu v oblasti životního prostředí v Evropě, tak implementace se poměrně liší. Takže toto by měla, to bychom měli zohlednit v naší legislativní práci. Nevidím zde žádný velký pokrok. Mám na mysli zejména vodohospodářství, vodu a ovzduší tedy. V příštím roce bude přehled, my time review, jak řekl komisař, je hodně ob, ob, oblastí regionu obcí, tedy kteří, které mají tedy eh, kvalitní, dodržují standardy v oblasti v, tomto obla, v této oblasti, ale potom jsou zde určité ještě omezení, ale nicméně se jim nedaří ještě dosahovat určitých cílových hodnot. Takže myslím si, že Měli bychom se podívat také, jak to vypadá v zemích mimo Evropskou unii, takže bychom měli zvolit takový přístup, který by se zabýval touto konkrétní situací a více by se soustředil tedy na jednotné prosazování této legislativy. Další jev také vidíme v oblasti vody, vodohospodářství, kde byly tedy stanoveny komisi určité priority, ale i zde jsou určité výkyvy. Víme, že existují velké problémy, když některé členské státy budují, investují do stupňů čištění, do velice nákladných čiště, eh, čistíren odpadních vod a přesto nedosahují některých eh, těch parametrů. Takže je Toto samozřejmě jsou věci, které vyžadují obrovské investice a pokud se s členským státům ani tak nepodaří dosáhnout těch stanovených cílů, tak je to velmi frustrující. Takže podívejme se také na ten proces povolování těch jednotlivých stupňů, stupňu, zavádění stupňů, jednotlivých stupňů čištění. Potom jsem také požádal komisaře o tom, co se, že, že bychom se tedy pokusili konkrétněji se podívat, jakým způsobem můžeme regionům a obcím pomáhat s těmi problémy implementace, prosazování, tak, aby, se, aby těch parametrů bylo dosazováno na evropské úrovni. Děkuji. Další řečník. Ano, pane komisaři Potočníku, když ta legislativa, pokud by byla tak rychle prosazená, jak... Čaj jak, by byla, jak byla rychlá vaše prezentace, to znamená ještě v letošním roce. To by bylo velmi dobré. Tak otázka by byla, jaké zá, s jakými zákony, s jakými legislativními akty můžeme počítat do března 2013. Zda už jsou nějaké konkrétní návrhy ohledně efektivních zdroho využívání zdrojů, anebo co budeme muset posunout na následující legislativní období. Potom bych se chtěl také zeptat, jak vypadá situace s tou cestovní mapou a, s, a jaký, jak se to překrývá se sedmým programem životního, pro životní prostředí a strategii udržitelnosti. Otázka týkající se té poslední strategie eh, v oblasti udržitelného, udržitelných zdrojů, udržitelného rozvoje, zda tedy již je ten konkrétní návrh na stole, nebo jak tedy tyto tři akční plány se dohromady propojují, jak se kloubí a překrývají. Minulý týden jsme na plenárce hovořili také, nebo položili otázku, zda v jednotlivých členských státech existují akční plány v oblasti životního prostředí. V oblasti ovzduší jsou určité plány a přizpůsobování. A otázka je, zda by také pro oblast efektivních zdrojů neměly členské státy vyžadovat takovéto akční plány. Například Německo si mi tento čtvrtek bude zde v Bruselu představovat svůj akční plán pro efektivní zdroje a myslím si, že by bylo dobré, kdyby všech 27 členských států udělalo něco podobného, protože jenom tak bychom měli určitý konkrétní přehled a z roku na rok bychom mohli srovnávat pokroky, kterých bylo dosaženo. Pak bych měl ještě dvě otázky, co se týká hluku, hlučnosti. tedy eh, v této politice, v této strategii se také předpovídá nějak, předvídá, plánuje nějaké zlepšení legislativy, potom co se týká ovzduší tedy. Tak zde jsou také ještě určité deficity v regulaci, v předpisech. Plánuje se tedy něco, určité zlepšení, třeba v oblasti větrání, odvětrávání budov, efektivních budov a tak dále. Děkuji. Další je Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Já jenom zopakuji, co řekl pan předseda. Legis, pokud je o legislativu, eh, myslím, že bychom měli eh, také myslet na časový plán, protože ne veškerá legislativa bude přijata v prvním čtení, protože někde eh, možná parlament eh, a rada narazí na rozdílné názory. Já myslím, že by rada neměla brát náš souhlas už předem za samozřejmý a měla by ve své ve svém časovém plánu počítat eh, s řádným legislativním procesem. Ještě k tomu provádění legislativy bych se vrátil. Neviděl jsem eh, příliš eh, specifických dokladů toho, jak komise mm, uspěla, pokud jde o provádění, lepší provádění, jak se na něm, že se na něj skutečně lépe soustředí. Můžete to nějak doložit? Dovolím si jeden příklad směrnice o um, životnosti eh, vozidel. Byla to zpráva pana Karl Heinze, eh, snad už z roku 99 nebo 2000. A od roku 2006 eh, už je tady požadavek, aby všechny členské státy pro recyklaci využívali 85 vozidel a od roku 2015 je potřeba toto číslo zvýšit na 95 A nakolik tomu rozumím, tak většina členských států se vůbec nepřiblížila těmto Prahům 85 požadavku, který platí již nyní a Valná většina členských států jistě tvrdí, že dělají maximum, nicméně nikdo na ně nevyvíjí žádný tlak, aby skutečně legislativní požadavek naplnili. Takže se ani nesnaží tuto legislativu eh, naplnit. Přitom to legislativa je velice kvalitní, kterou se začaly eh, inspirovat i jiné země. Myslím si, že by tedy bylo eh, důležité a dobré tyto cíle naplnit, nicméně komise by měla začít na členské státy vyvíjet eh, příslušný tlak, možná dokonce zahájit i řízení pro porušení legislativy. Já nevím, když se tak na vás tak dívám, jestli jste skutečně dostatečně velký tlak začali na členské státy vyvíjet. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo a kdybyste nás mohli zakrátko informovat o tom, jaké kroky jako komise jste podnikli, pokud jde o provádění legislativy. Děkuji. Děkuji, Chrisy, a děkuji také za to oznámení, že během běžného postupu, když se věnujeme legislativní práci, tak eh, jsou tady běžně dvě čtení. Jenom pokud to říkáte vy, pane předsedo, vy jste tady šéf. Ehm, děkuji, říká vám předseda a předám slovo Bas Eicheltovým. Děkuji, šéfe. And, and thank you, thank you, Děkuji, pane komisaři, za vaše úvodní slova, zejména za to, co jste řekl k efektivnímu využívání zdrojů. Já si myslím, že ta zpráva, kterou jsme minulý týden schválili na plenárce, nám dává dobrou představu o to, o tom, kam se chceme ubírat. A to je skutečně to důležité, jaká bude ta další fáze, to provádění, ty skutečné kroky, eh, protože mm, na základu jsme se shodli, vidíme tam ekonomický potenciál eh, a tak podobně. Shodli jsme se na tom s radou, tady v parlamentu s politickými skupinami, ale teď hodně záleží na tom, jaké konkrétní akce budou následovat. Na to se asi ptají teď všichni, ale zdůraznil bych tři věci, kde bych byl rád, kdybyste mohl reagovat konkrétněji. První věc je směrnice o eko designu. My jsme říkali, že působnost této směrnice by měla být rozšířena a že by neměla eh, se týkat pouze energetických výrobků, ale i neenergetických eh, produktů, a že by se v této oblasti tedy jsme se měli zaměřit na efektivní využívání zdrojů. Očekáváme revizi eh, tohoto materiálu, ale zajímalo by mě, kdy k tomu dojde, zda skutečně bude rozšířena působnost této směrnice a zda to bude eh, balíček, eh, který se k nám dostane do března příštího roku. Druhá věc se týká biomasy. Když se podíváte na to, jak vypadá situace s biomasou v Evropské unii nyní, eh, kdy se spolu spaluje velice neefektivním způsobem, přičemž biomasu podporujeme prostřednictvím Eh, našich cílů na biopaliva, je třeba tady nastavit eh, udržitelnost. Rozvinula se k tomu rozpráva, ale mě zajímá, kde můžeme očekávat nějaké eh, konkrétní ambiciozní kritéria pro používání pevné biomasy. Nejde mi o bioplyn, ale skutečně o pevnou biomasu, která je teď velice neefektivně spalována. A třetí záležitost, já jsem byl trošku uh, zklamán eh, tím, že ehm, se sice věnujeme ekologizaci eh, v zemědělství, ale že ty ehm, návrhy nejsou dostatečně ambiciozní a konkrétní. Já vím, že zpracováváte k fosfátu eh, zelenou knihu a že by možná byla k dispozici ještě do léta. A mě by zajímalo, zda tato zelená kniha o fosfátech bude obsahovat eh, také eh, pasáže o tom, jak eh, dále využívat a recyklovat tyto látky a propojíte eh, svou práci s dalšími generálními ehm, ředitelstvími, které odpovídají za jiné oblasti, eh, aby se zlepšilo využívání těchto zdrojů, které často teď dovážíme z Maroka a tak dalších a dalších zemí. Děkuji. Nyní paní Anna Rozbach. Děkuji, pane předsedo.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 kvalitních legislativních návrhů, ale eh, zdá se mi, že eh, někdy dostatečně rychle nereagují na měnící se eh, prostředí. Ehm, mluvíme o kvalitě budov, izolacích, alternativních energetických zdrojích, o alternativních zdrojích energii. Pan předseda přerušuje, protože tlumočení vznikly problémy, bylo by možné, aby to technik vyřešil? Tak můžu mluvit případně i německy, pokud tedy jsou nějaké problémy s tlumočením. Ne, už to funguje. Har man tænkt sig for eksempel at, at bruge øh, PR, altså... Takže budeme tedy pokračovat pokud jde o používání veřejného vysílání a mm, médií pro to, aby se informace dostaly k lidem, aby byli lidé informováni o tom, že všichni bychom se měli zapojit a dosáhnout nějakého posunu, pokud jde o efektivní využívání zdrojů. Kolega eh, už hovořil o znečištění vodních zdrojů, ale co eh, rezidua léčiv, která se eh, objevují v životním prostředí, ve vodním prostředí, ve vodních zdrojích, jakožto druh chemického znečištění. Co budeme dělat s tímto? My víme, o problémech znečištění, které souvisí se zemědělstvím obecně, ale nemáme už tak přesné informace o znečištění, které způsobuje akvakultura. To jsou témata, která alespoň pro mě jsou velice důležitá. Děkuji paní Rozpach a dalším eh, řečníkem pan Rossi. piacere averla qua perché io le voglio chiedere come potete Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Lotta kostoža. Děkuji, pane komisaři. Já, co se týká tady tohoto boje o do, snižování eh, nebo zvyšování efektivity využívání zdrojů a snižování emisí, a toto všechno tedy by nás mělo eh, přivést k tomu, že bychom, abychom omezovali, snižovali velice tyto nebezpečné odpady. A těch v Evropě rozhodně není málo, protože produkujeme spoustu nebezpečných eh, produktů. Podle mne eh, by bylo daleko nebezpečnější pokračovat v tom, že bychom neustále po Evropě hloubili díry a skladovali do nich toxický odpad. Podniky musí zaplatit náklady stále vyšší a váš kolega Almunia říká co? Ten říká, že pokud výroby budou delokalizovány do třetích států, může to podkopat náš celkový cíl, totiž snížit eh, ten skleníkový plyn CO2. Čili my můžeme dotovat až do výše 90 nebo 85 mezi rokem 2013-15, což je strop, který se pak sníží na 75 mezi lety 2015-20. A kdo to zaplatí? Zaplatí to členské státy tyto dodatečné náklady. Takže vy na jedné straně chcete si položit vysoké náklady na bedra států, to se potom dá uhradit až na výše 85 u energií, které spotřebovávají skutečně ty základní suroviny co tedy vlastně chcete dělat? Já jsem ze země, která je až po strop naplněna chromem a prostě různými velmi nebezpečnými látkami a to do hloubky asi 80 metrů pod zem. A nikdo nic nedělá. Už to trvá 30 let. Tak co máme nadále umírat na rakovinu? nebo skutečně Evropa do toho vstoupí, a nebo to neustále budeme pít v našich minerálkách a kolách. Děkuji, tím jsme dokončili kolečko řečníků. Hovořilo se zde tedy o těch akčních programech, o efektivním využíváním zdrojů a o tom, jakým způsobem chceme prosazovat eh, toto, tyto strategie, abychom dosáhli cílu v rámci průmyslu, jednotlivých průmyslových odvětví a, aby, a jakým způsobem tedy otázka, eh, jak, otázka zní, jakým způsobem bude komise pracovat tak, eh, aby se také internalizovaly externí náklady, aby se tyto eh, na, návrhy tedy z, také prosazovali. Také ten návrh, který jsme dostali v z komise, aby se také rozšířil na oblast životního prostředí, aby se tyto principy tam zapracovaly. To vlastně vyplývá také z naší zprávy z vlastní iniciativy zde v tomto výboru a potom také to, co se je předkládá ze strany komise, tedy co se týká finanční komise, potom samozřejmě se zvede také rozprava o fiskálních otázkách, o daních. Pokud te, co se týká vody, vodohospodářství a dalších, hovoří, musí se toto všechno něčím platit, ať už tedy toto bude zdaní tedy se zdravotního pojištění, jakým způsobem tedy se toto bude uplatňovat. Prosím, pane komisaři, nyní vám dávám slovo. Quite a long Děkuji. Mám před sebou velice dlouhý seznam a když začnu vysvětlovat některé ty záležitosti v tomto strukturovaném dialogu, ehm, tak možná budu muset provázat eh, různé ty příspěvky eh, dohromady. Nejprve k tomu, co říkal Richard eh, na začátku, k tomu provádění. To je důležitá záležitost. Vy jste v podstatě řekl, že v řadě případů člověk hned nevidí skutečné pokroky a máte pravdu, ty eh, cesty neprovádění jsou velice hluboké, jsou tady rozdíly mezi členskými státy a ty jsou ještě větší. A tak jsme se rozhodli pro nový přístup, kterým hledíme na provádění evropské legislativy. A pokud jde o ty nové návrhy vyplývající z našich posledních sdělení, na to se soustředíme. Soustředíme se na podstatu eh, těch eh, problémů. A myslím, že ty problémy jsou dvojí. Jednak, že vlády eh, dnes, respektive občané nevěří vládám a vlády nevěří sobě navzájem. A to je obrovský problém, který je podstatou neprovádění legislativy a ten musíme řešit. My jsme se tedy zaměřili na dvě záležitosti, jednak chceme eh, zajistit systémovější přístup eh, ke znalostem, kde zatím jsme působili spíše ad hoc. A druhá věc je, že nám jde o posílení schopnosti eh, v členských státech, tak aby jejich systémy byly podobnější a schopnost reakce institucí, ať už jde o vlády, inspekční orgány aby eh, tato schopnost reakce byla srovnatelná, aby přinášela lepší výsledky a zase posilovala, posilovala důvěru občanů ve vlády a v instituce. Toto jsme vlastně zakomponovali do diskuze prostřednictvím našeho sdělení Normálně by to možná přišlo s legislativou, se sedmým rámcovým programem a společně bychom se na tom shodli a postupovali v tom eh, dále. Myslím si, že jiný přístup skutečně možný eh, není. Samozřejmě můžeme jít cestou eh, těch řízení pro porušení legislativy, jako to mluvil Chris Davis, ale dnes odpoledne tady budeme diskutovat o porušení pravidel, pokud jde o politiku eh, ochrany ovzduší. A člověk si musí stanovit své priority, což eh, samozřejmě není nějak eh, zvláštní, ale možná to je zvláštní, když mluvíme o prioritách při provádění legislativy. Člověk by měl řešit všechny ty případy neprovádění, ale když je takových případů jsou jich stovky, tak se najednou člověk musí rozhodnout, eh, zda budeme rychleji postupovat u těch případů, které jsou excesivnější, které, kde to porušení trvá delší dobu, nebo kde to eh, má dopad na větší počet eh, obyvatelstva. Mm, nevím, člověk se musí zkrátka nastavit nějaké priority, protože řešit úplně všechno najednou možné není. Takže my se velice pečlivě nad těmito věcmi zamýšlíme. Eh, na druhé straně máme 470 lidí, kteří eh, pracují naplno a Každý den dostáváme další a další žádosti o vyřešení problémů a my narážíme na eh, omezení, na problémy. Nechci to používat jako mm, omluvu, ale musím říct, že skutečně objektivně to možné není vyřešit najednou všechny problémy stejně intenzivně nebo tak, jak by se to žádali. Pak tady zazněla další otázka mm, eh, ohledně příštího roku. Samozřejmě, že eh, máme na mysli velice důležitou věc, a to je revize té politiky k ochraně ovzduší. Asi si vzpomenete, eh, že jsem i dnes eh, tady zdůraznil, že ta diskuze bude velice problematická, obtížná, protože tato politika, mm, evropská politika je komplikovanou záležitostí a pokud ji chcete řešit, eh, tak se opět musíte dostat k samé podstatě problému, což jsou často úplně jiné odvětví, jiné sektory, které s tím souvisejí a které musí s námi nějakým způsobem spolupracovat a když jsme eh, mluvili o Jeteborském protokolu, tak se ukázalo, že je to velice obtížné a jsme rádi, že jsme dosáhli alespoň nějaký závazku ze strany členských států, že to je závazek alespoň do jisté míry ambiciozní, odpovídá naší strategii Evropa 2020. Ehm, my budeme revidovat i eh, další související eh, směrnici, jak asi víte, protože mm, souvisí s ochranou ovzduší. Zároveň ovšem máme eh, informace ze Světové zdravotnické organizace, že právě kvalita ovzduší je obrovským problémem pro eh, naše občany. Máme vědecké poznatky dosvědčující přímou souvislost mezi znečištěním ovzduší a eh, onemocněními předčasnými úmrtími a tak dále. Je to věc, kterou tedy nemůžeme přehlížet, je příliš důležitá, příliš závažná. Eh, další věc, na kterou bychom se měli soustředit, podle mého názoru, je eh, spuštění té platformy pro přechod k efektivnímu využívání zdrojů. Já v to vkládám velké naděje, protože se domnívám, že tak eh, vzbudíme pozornost médií i veřejnosti v této problematice, tu zatím nevidíme, a že tomu dodáme nějakou politickou dynamiku eh, k provádění této legislativy, k provádění eh, ukazatelů a cílů, které jsou velice důležité. Já vám později mohu tady ukázat eh, práci World Business Council, která publikovala materiál k politice před Riem, kde se Eh, hovoří eh, o tom, že bychom si měli stanovit cíle, komunikovat tyto cíle, regulovat, zdvojnásobit rozpočet, investovat, monitorovat a koordinovat. Eh, a to vlastně je to stejné, co obsahuje náš materiál pro efektivní využívání zdrojů a je to materiál zpracovaný pro hm, soukromé podniky. Já si myslím tedy, že ta naše platforma se ubírá správným směrem a její práce je nutná, já v ní vkládám velké naděje, ale samozřejmě důležitá je i ta implementace legislativy do budoucna. Další problém, o kterém jste se zmiňovali, se týká hlukového znečištění. VHO opět uvedla, že se jedná eh, opět eh, o velice významný faktor přispívající k onemocněním. Eh, komise zpracovala zprávu k příslušné směrnici, kde hovoříme, že je nutné, hovoříme o tom, že je nutné tuto směrnici zlepšit. Spustíme tedy konzultaci online, pokud jde o hlukové znečištění a pokud jde o další s tím související záležitosti a pokusíme se zpracovat společnou metodiku pro posuzování úrovně hlukového znečištění v EU. Věnujeme se této problematice a snažíme se o, o pokrok. Pokud jde o otázku implementace, provádění, o tom už jsem mluvil, pak tady byla ta směrnice o ekodesignu, na to jste se rovněž ptali. Původní eh, revize komise eh, této směrnice hovořila o tom, že revize směrnice by měla proběhnout do konce roku 2012. My jsme si udělali eh, posouzení ekodesignu a závěry této studie ukazují, že prodloužení nebo rozšíření směrnice v tuto chvíli by bylo mm, předčasné. Teoreticky to může mít dopad na životní prostředí, nicméně v tuto chvíli eh, neproběhla veškerá měření, nemáme k dispozici veškeré údaje a hrozí eh, stejně velké riziko nedodržování této legislativy. Takže nechci říci, že toto chceme opomíjet, ale eh, chci říci, že paralelně se snažíme vytvořit metodiku pro posuzování ekologického dopadu výrobku, což s tím souvisí. A na tom záleží ta eh, budoucí revize i této směrnice. Chci tedy říci, že mm, jsem zastáncem ekodesignu i toho, abychom to rozšířili na další eh, produkty, ale každý ten krok musí být dobře naplánován, tak abychom věděli, že se skutečně ubíráme správným směrem a jsme schopni tu přijatou legislativu provádět, implementovat ji. Kdybych se vrátil k tomu, co jste řekli vy sami, když jste mluvili o mm, biomase, je eh, dobré si rozhodnutí eh, promyslet eh, a mm, nezmílit se, což může mít potom závažné negativní dopady. Je třeba vzít potaz veškeré potenciální vedlejší dopady jakéhokoliv rozhodnutí či opatření, protože věci, které před pěti lety tak relevantní nebyly, se najednou uh, stávají velice významnými faktory, které musíme začít zohledňovat. Pokud jde o biomasu, tak eh, tady nevím úplně přesně, eh, jak to vypadá. My jsme nedávno o biomase na komisi hm, hovořili, názory se dosti různily. Domníváme se, že dalším krokem, další krok dopředu je potřeba udělat eh, Otázkou pouze zůstává, jak to přesně nastavit. Já si myslím, že mm, při jakémkoliv přeskumu je důležitá jedna věc a na to nesmíme nikdy zapomínat a to, proč vůbec biomasa, proč obnovitelné zdroje, proč tyto mm, politiky eh, byly vůbec mm, dohodnuty. Důvodem byly klimatické změny a snaha řešit problémy související s klimatickými změnami a emisemi CO2. Takže toto mějme na paměti, když eh, diskutujeme eh, v dnešních podmínkách o těchto záležitostech. Je totiž nezbytné, abychom nejrůznějších důvodů najednou nezapomínali na to, že tady už jsme příliš investovali, do toho už jsme příliš investovali, abychom nezapomněli na to, proč jsme vůbec eh, s určitými politikami mm, začali, co bylo jejich původním eh, účelem, to si musíme neustále připomínat. Pokud jde o biomasu a um, také ten nutriční cyklus, eh, o kterém jste se zmínili, o fosfáty, tak my chceme přijmout na konci roku sdělení, komisař Tajany i, i já mm, zpracujeme toto sdělení a tam si myslím, že e, se mohou tyto e, záležitosti objevit. Pokud jde o věci, které souvisejí e, s efektivním využíváním zdrojů, u fosfátů jsem říkal, že už na tom separátně pracujeme, ale pokud jde o efektivní využívání zdrojů, říkal jsem to v úvodu, my připravujeme na příští rok dva materiály, k dvěma sektorům, které jsme si vybrali ze tří, že si zasloužím zvláštní pozornost. A to je jednak mobilita, což už částečně řešila Bílá kniha, potom eh, také potraviny to souvisí s tím, na co jste se ptal vy. A třetí věc, eh, to budou budovy. I k budovám eh, připravujeme na příští rok materiál, což bude eh, materiál navazující už s konkrétnějšími materiály a opatřeními na mm, tu koncepci efektivního využívání zdrojů. K tomu, co se ptala, na co se ptala paní Rozpach, to znamená zveřejňování, šíření informací, to je záležitost, která si zaslouží velkou pozornost a já doufám, Moje noční můra totiž je taková, že když diskutujeme o efektivním využívání zdrojů, tak eh, každý eh, v mé politické eh, v mém politickém prostředí, ale i kolegové ekonomové začnou říkat, že efektivní využívání zdrojů je vlastně to tež, co energetická účinnost, ale není tomu tak, je samozřejmě její nedílnou součástí, ale efektivní využívání zdrojů je mnohem širší koncepcí Eh, spadá sem využívání veškerých zdrojů, půdy, vody a tak dále. Opět doufám, že tato koncepce nebo ta platforma pro efektivní využívání zdrojů, jak jsem o ní mluvil, eh, nám pomůže nastartovat eh, politickou diskuzi a dostat ji do popředí veřejnosti i médií. Vy jste také mluvili o té mm, národní úrovni, což mm, je také velice důležité. Možná, že by tato platforma pro efektivní využívání zdrojů eh, mohla být v praxi eh, ověřena i na té národní úrovni. Eh, zdá se mi to jako velice logický a zajímavý nápad. Pokud jde o ty rezidua léčiv ve vodních zdrojích, mluvil o tom pan Rossi, mimo jiné i další z kolegů, tak eh, k tomu nemohu říci, že ten podrobný návrh, který připravujeme, mm, bude konkrétně řešit eh, toto téma. Ale myslím, že už máme teď eh, adekvátní prostředky pro řešení tohoto problému. My jsme se požádali o aktualizaci eh, chemických látek eh, ve vodě, seznamu těchto látek ve vodě. Navrhujeme eh, poprvé také tři léčiva, kde už máme jasné doklady o tom, že jsou to látky nebezpečné. A mm, je to takový další krok mm, ku předu určitě se k tomu rozvine závažná diskuze, ale jsme si vědomi toho, mm, že to je důležitý krok a myslím, že se ubírá správným směrem. Ta aktualizace je skutečně e, nutná a je nutná i e, v rámci směrnice o ochraně, v rámci rámcové směrnice o vodě. Zatím ještě asi nenazrahal čas e, mm, na implementaci, ale budeme se i na tuto směrnici soustředit. Nezapomeneme na ní. Poslední otázka se týkala externalizace, položili pan předseda, mluvil jste o daňové politice a o tom všem, co s tím souvisí. My se snažíme eh, v rámci evropského semestru eh, toto řešit. Teď musím velice opatrně volit slova, a abych nevyzradil příliš, nevím, co bude obsahovat úplně přesně ten zítřejší návrh, ale eh, mluvili jsme o tom, věnovali jsme tomu pozornost, některá doperečení doporučení jdou tím směrem, že by členské státy eh, se měly přeorientovat od eh, zdanění práce spíše směrem k ekologickému zdanění. Nechceme ovšem vytvářet žádnou další daňovou zátěž navíc. Naopak, pokud něco je tady vysokého v Evropě, tak je to právě eh, vysoká, vysoké náklady na práci, které nechceme dále eh, zvyšovat, chceme vyslat správné signály, mluvíme spíše tedy o jakémsi přesunu té zátěže, ale pokud členské státy budou potřebovat další zdroje, což asi v dnešní době um, je něco, co platí pro skoro celou Evropu, tak eh, si myslíme, že tato oblast se nám ehm, dobře nabízí a že to bude lepší, než vytvářet další zátěž, eh, daňovou zátěž práce. Eh, pokud o těch dotace, o kterých jste mluvil, tak to souvisí s daňovými povinnostmi Teď prožíváme poměrně obtížné ekonomické eh, údobí a tak si myslím, že to je smysluplné, eh, kdy člověk vlastně bude řešit eh, zároveň jak daně, tak se bude snažit vyvážit to s environmentálními záležitostmi. Ale externalizace je samozřejmě v tuto chvíli velice důležitá. My reagujeme na pobídky, které se k nám dostávají ze strany eh, podniků i eh, spotřebitelů. Myslíme si, že této problematice je potřeba věnovat náležitou pozornost. Pan předseda, děkuji. A dostáváme se k druhému kolu diskuze, ale nejprve bych si dovolil požádat, no, eh, přivítat tady nového kolegu, pana Susu, nového kolegu z Portugalska. Vítám vás tady v našem výboru. A nyní druhé kolo diskuze. Prvním řečníkem je Karl Florenc, prosím. Eh, but was, you're right, it is foreseen, first, first the commissioner yeah, just for the introduction. Four minutes introduction. Um, ještě nejprve předám slovo panu komisaři na úvod Kryju. Ano, eh, dovolil by si Kryju. Děkuji parlamentu za eh, příspěvek eh, Kryju plus 20. Já vím, že jste se rozhodli, že nebudete oficiálně na konferenci zastoupeni, nicméně zajistím, abyste byli řádně informováni, aby případní poslanci, kteří eh, eh, se rozhodnou eh, dorazit tak abychom jim byli nápomocni například eh, s akreditací a tak podobně. Můžete tedy s námi, s naší podporou počítat. Komise eh, souhlasí s obavami, pokud jde o náklady, takže snížíme naši účast, eh, pokud jde o personální obsazení a soustředíme se skutečně jenom na ty prioritní záležitosti. Teď eh, k samotné tematice. Vy jste si požádali, aby tento summit eh, Rio plus 20 přinesl skutečné hmatatelné výsledky a cíle, aby to byly cíle specifické a tak naší hlavní prioritou, pokud je o Rio, eh, bude dohodnout se na konkrétních cílech a krocích. Naše návrhy se soustředují na udržitelnou energetiku, vodu, ekosystémy, oceány, zdrojovou efektivitu na všechna tato témata, mm, o kterých hovoří také usnesení Evropského parlamentu. To je důležité také, pokud jde o boj s chudobou, protože zelená ekonomika posílí prosperitu, pracovní místa, sociální dimenzi. My si přejeme zelenou ekonomiku pro všechny. Což ovšem znamená, že se musíme vypořádat s některými ortodoxními přístupy, které eh, přetrvávají doposavat. Je potřeba ukázat, eh, jak nový ekologický přístup zapadá do integrovaného eh, přístupu eh, k hospodářství a životnímu prostředí. Nesmíme zapomínat také na zajištění dodávek potravin. Pokud jde o občanskou společnost a podniky, ty samozřejmě mají velkou roli, pokud jde o přechod k zelené ekonomice. A s tím opět souvisí to, že je nutné nastavit si konkrétní cíle. Jakožto EU budeme usilovat také o cíle v oblasti udržitelné ochrany životního prostředí. E, my si myslíme, že cíle e, k zelené ekonomice by měly být nastaveny mm, realistickým e, způsobem. Potřebujeme také e, se začít zamýšlet nad rámcem po roce 2015 a všechny tyto problémy řešit holisticky. Pokud jde o provádění, tak je třeba mobilizovat veškeré zdroje, národní, mezinárodní, veřejné, soukromé, e, pokud jde o oficiální rozvojovou pomoc, nadále chceme zůstat eh, velkým přispěvatelem. Pokud jde o institucionální hledisko, tak jsme pro vytvoření agentury OSN pro eh, životní prostředí. Zdůraznil to také Evropský parlament. EU je také pro širší reformu institucionálního rámce, pokud jde o udržitelný rozvoj. Dělá nám starost eh, pomalý vývoj vyjednávání, což samozřejmě může znamenat, že se nám nemusí podařit dosáhnout všech našich cílů. Chtěl bych ještě připomenout to, co říkal parlament, to je udržitelný rozvoj, který musí být v popředí veškerých politik a procesů, které budeme prosazovat, pokud Evropská unie má zůstat konzistentní eh, navenek i uvnitř. Kromě toho eh, je třeba, aby výstupy z RIA e byly smysluplné a eh, doufám, že můžeme pod, počítat s vaší podporou. Teď ještě krátce k vodě. Podrobný návrh eh, k zajištění vodních zdrojů Evropské unie bude publikován v listopadu. Cílem je zajistit eh, dostatečné dodávky kvalitní vody eh, domácnostem i podnikům. S tím souvisí tři konkrétní kroky implementace, integrace a dokončení současného rámce. Minulý týden když se konala třetí konference o vodě, tak eh, jsme podrobně diskutovali o tomto návrhu se zainteresovanými stranami, ale vedeme také veřejnou konzultaci a to až do 7. června. To jistě nabídne eh, další podnětné návrhy eh, k tomuto mm, našemu podrobnému návrhu. Máme tady také zprávu pana Sibera a zajímají mě vaše názory na tento návrh. 10. května jsme schválili Evropské inovační partnerství pro vodu a to ze dvou důvodů. Jednak je jasné, že potřebujeme inovativní řešení pro celou řadu problémů, které souvisejí s vodou a za druhé ehm, trh s vodou a inovacemi v této eh, oblasti se velice rychle eh, vyvíjejí a je potřeba s nimi eh, držet krok, protože nám to pomůže vyřešit problémy s vodou do budoucna. Já jsem byl v, v Dánsku minulý týden v pondělí a tam eh, zaznamenali u třeba vodních čerpadel, inovativních vodních čerpadel nárůst o 10 v této těžké ekonomické eh, době Je třeba využít současných eh, stávajících evropských i národních iniciativ v této oblasti. Opět mě budou zajímat vaše názory, které se těchto procesů týkají. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. poté Mario plus 20 jako takové. Myslím si, že o něm budeme hovořit ještě na jiných úrovních, v jiných gremích, to znamená v parlament a komise. Kolega Ševčovič, myslím si, je také ten správný partner, takže znamená, že bude se jeho práce plně zapojovat do práce komis, výborů, delegací. Uh, tak abychom skutečně mohli na tom rozumně pracovat. Zde ve, ve výboru a v parlamentu budou nut, bude nutno přijmout obecná rozhodnutí a proto, jak říkám, budeme se tímto tématem ještě zabývat ta je potřeba, aby parlament skutečně byl rozumně a plně zapojen do práce delegací, do práce komisí, tak abychom vlastně i na místě přímo v terénu mohli pracovat a byli do tohoto plně zapojeni. Takže nyní Richard Zebr chce něco říct si. A já bych měl ještě mimo protokol krátkou otázku. Z toho říká, že komise má rezervovala 120 prostor, zaplnila v Riu 120 místností nebo prostor. Je to správné, nebo je to jen uvedeno v té... Byl bych rád, kdybyste mi k tomu mohl něco říci, zda to je nebo není správný údaj. If I would know for every day... Kdybych měl vědět eh, o každé drobnosti eh, na které někdo pode mnou pracuje, tak by skutečně musel být eh, kouzelník. Eh, jak už jsem říkal, mm, my jsme informovali Evropský parlament eh, správně, jasně jsme informovali i další naše služby o tom, že musíme k tomu všichni přistupovat odpovědně, dbát na současnou situaci, v níž se Evropa ocitá. Na druhé straně chci říci, že v RIU nás čeká určitá práce a my chceme tu práci odvést kvalitně a samozřejmě vítáme pomoc kohokoliv, kdo nám ji eh, nabídne. Děkuji. Jako prvního řečníka mám kolegyni, kolegu Karl Heinz Florence. Ano, pane komisaře, mám určitý problém. jste, si, jste můj oblíbený komisař ale ten problém je spíše s vaším generálním ředitelstvím. Já nejsem zcela spokojen s tím, když jste říkal, že se pracuje na velké množství legislativních aktů, ale když se na to podíváme realisticky, co skutečně bylo prosazeno, tak to je jako rána do obličeje. Já to říkám, o, o, o, o, o tom se hovoří po každé v tomto výboru. Rámcová směrnice o vodě je katastrofa. Mohli bychom si všichni poklepat po rameni a říci, jsme dobří, ale když se podíváme na přeshraniční, tam, kde vlastně ty toky tečou z jedné země do druhé, jako Rýn například, tak tam řešení vlastně nejsou dobrá. Komise nic nedělá a ani nic dělat nemůže, protože v té vo- politice, vodohospodářství jsou ty pojmy tak široké, tak široce definované, obecné, že komise vlastně nemůže nic dělat. Pokud by komise měla plnit svou kontrolní funkci a skutečně plnit, uh, tak například, například u směrnice o odpadech si může každá země dělat, co chce. Itálie si dělá vlastně, co chce, to, to mohu říci. Takže a potom přijde nějaký, přijede nějaký kontrolor z komise, kontrole to, ale protože to patří do působnosti státu, tak vlastně nemůže nic moc udělat. Uh, Chris Davis hovořil o směrnici o, o vozidlech, o recyklaci vozit. to také, protože každý majitel auta na konci se mu, si může definovat, že to auto ještě jezdí, že ještě funguje. Takže například mezi všechna, všechna auta, která už v podstatě jsou šrot, se vozí do východní Evropy, a podniky, právě malé a střední podniky, když se tedy podíváme na recyklaci, to tak, to, to, kdyby se zabývají recyklací, tak by vlastně mohli měli zkrachovat. Takže musíme změnit tu směrnici, musíme dě, pracovat rychleji, lépe, musíme to více slaďovat a to je velice důležité. Hovoříme zde všichni o využ- efektivním využívání zdrojů udržitelnosti, když bydlím blízko nizozemských hranic a ty pojmy jsou úplně různé, jiné v Německu a v Nizozemsku. Takže prosím, dělejme možná méně tedy, ale dělejme to lépe, tak aby ty legislativní akty byly opravdu dobré a kvalitní. Když, když se, co se, když by Měli ty zákony být opravdu dobré, tak musíte pracovat ještě s vyšším nasazením. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Nejprve bych vám chtěla poděkovat protože, vážení kolegové, není to jenom tady dnes ve výboru Envy, kde máte možnost se pane komisaře ptát. Pan komisař je vlastně neustále k dispozici na Twitteru a dokonce i reaguje po Twitteru odpovídá na dotazy, což jsem sama zažila v pátek, když jsem položila dva dotazy a okamžitě se mi dostalo odpovědi. Takže mm, skutečně vám skládám poklonu. Já bych trochu navázala na to, co řekli kolegové, ale nebudu se ptát na, um, jenom na velké záležitosti. Zmíním i jednu drobnou záležitost. Nejprve k biomase. Uh, já myslím, že o biomase jsme už několikrát eh, diskutovali. Mluvili jsme o tom, kdy skončí spalování recyklovatelného materiálu, což je do značné míry biomasa, která je mm, ve značné míře ještě jinak dále využitelná. A další otázka se týká zákazu skládkování, po kterém jsme už několikrát volali. Uh, i v zprávě Gerbrand a tak se chci zeptat, eh, zda můžeme čekat eh, nějaký šťastný konec této legislativy již v letošním roce a pokud jde o e, rezidua e, farmaceutických výrobků, řešíme to jako kontaminanty, ale e, možná bychom měli uvažovat takové o zpětném získávání těchto látek, protože jsou to látky dále využitelné. Možná to není věc tak zajímavá pro veřejnost, ale kdyby bylo možné uzdroje tyto látky zpětně získávat, řekněme v nemocnicích eh, je získávat, jsou to znovu využitelné látky, které by navíc dále nepůsobily znečištění. Takže by mě zajímalo, zda se zamýšlíte i nad těmito eh, iniciativami a možnostmi. Pak eh, k drobnějším záležitostem. Tady vidíte plastickou lahev, kde je oblíbená voda. A já se ptám, proč připravujeme vodu z jednoho konce Evropy na druhý, protože to, co je eh, uvnitř těch hlaví, je obvykle voda, normální voda z kohoutku, z vodovodu, mm, kvalitativně je podobná vodě z kohoutku a není tedy nesmysl tyto plastické lahve plné vody přepravovat z jednoho konce Evropy na druhý. Jakým způsobem budete řešit takovéto věci ve svém eh, ředitelství a ve svých strategiích. Tady v parlamentu se snažíme eh, tuto eh, věc prostřednictvím naší vlastní iniciativy jednou provždy ukončit, takže kolegové, kdo se ještě nepřipojil k této iniciativě, můžete tak učinit. Teď ještě další věc, týká se to nano částic, mikročástic ve vodě. Já si myslím, že dochází k rozšiřování celé řady látek, včetně stříbra, které mohou být škodlivé pro životní prostředí. Dochází, dochází eh, k rozšiřování takovýchto látek eh, i také z těchto plastových eh, lahví. A já se chci zeptat, zda budete toto řešit v podobě nějakých legislativních návrhů? Pár minuten. Děkuji za dodržení dvou minut. Mohu pouze říci, že tady vidíme to, co pan komisař dělá na, twit, na Twitteru, o, čem hovoři, o čemž hovořila kolegyně takže využívají také těchto sociálních médií. Tam je vlastně možná tedy výměna mezi prostě nejen tedy eh, jen politiky, ale i vlastně ob, obyčejní občané tedy. Další je kolega Gebrandy. Děkuji. Pane předsedo, děkuji vám, eh, pane komisaři, eh, za návštěvu v našem výboru a za eh, to, že máme možnost vyslat neformální delegaci do RIA. Jsem velice rád, že chcete takto úzce spolupracovat i s touto neformální delegací. Já osobně se domnívám, že ještě není příliš pozdě Mm, abychom eh, z té neformální delegace udělali delegace formální, ale to je zase na jinou diskuzi. Dnes eh, jste zmínili jednu příjemnou zprávu a to, že v Německu eh, dosáhli světového rekordu, pokud jde o solární energii. Energie ze slunce už mají díky pěknému počasí tolik, myslím, že to bylo 22 000 megawatů, že se to rovnalo 20 jaderným elektrárnám. Skutečně neuvěřitelná záležitost eh, a představovalo eh, to pokrytí 50 celkové německé spotřeby. Já jsem mm, eh, toto dnes zaznamenal s velkým nadšením a dostalo se mi také reakce od jiného člověka, který říkal, ale za jakou cenu se toho podařilo dosáhnout. A to je pro mě um, krásný příklad pozitivní pozitivního příběhu nové energie z nového zdroje, na který eh, se vám dostane takováto reakce. Pro mě je to jako když jeden z členských států mluví o efektivním využívání eh, eh, zdrojů ehm, a přitom nevidí tu celkovou mm, nutnost transformace naší ekonomiky, která zatím ještě není u konce. Eh, možná byste se nad tímto mohl zamyslet nad eh, rolí členských států, i pokud jde o problematiku eh, RIA. Také mě zajímá to, k čemu teď dochází v New Yorku, kde končí pomalu vyjednávání. A poslední věc, zamýšlel jsem se také nad zeměmi G77, které jsou s námi ochotné spolupracovat v RIA. Jsou to země, na druhé straně jsou to země, které ochotny nejsou spolupracovat a tak, si, tak se chci zeptat, pokud v Riu neuspějeme, nebylo by možné vytvořit jakousi koalici ochotných, tedy těch zemí, které jsou ochotny posunout se dále pokud jde o udržitelný rozvoj takovým směrem, který my považujeme za správný. A tím pádem mm, bychom mohli třeba nabídnout určité obchodní výhody v rámci této koalice ochotných a um, vytvořit tak další pobídky pro dosažení našich cílů, pro to, co si myslíme, eh, že by se mělo docílit na té konferenci v Riu. Pan předseda, děkuji. Nyní Zedrin Bey je za zelené. Merci. Eh, děkuji mnohokrát. Pane komisaři, děkuji za prvé za tento briefing a děkuji mnohokrát za ty oficiálně, oficiální akreditace, které umožní naší neoficiální delegaci zúčastnit se, zúčastnit se těch oficiálních jednání v Riu. Počítejte s námi, to mohu říci. Rádi vám pomůžeme, zejména pokud stanovisko EU, jak jste to řekl, zůstane tedy v tom směru a bude vycházet eh, z rezoluce Evropského parlamentu. Já mám pár otázek, které se týkají dnešní přípravy summitu, protože je tu pár věcí, které mě znepokojí. A mezi tím, co mne znepokoje, tak na první místě je to, že se mi nelíbilo, když jsem ve francouzském tisku četla, že brazilská vláda oznámila, že oproti roku 92 vlastně ten summit 2012 bude málo zaměřen na životní prostředí a více na ekonomiku. To mě vede k první otázce. V rámci Evropského parlamentu jsme se snažili definovat zelenou ekonomiku. O tom se zdá se bude mluvit. Ale jak to vypadá dnes v těch jednáních? Jak to vy vidíte? To zelená, ta zelená ekonomika. Je to to, na co vlastně myslí EP, to znamená o obnova udržitelných zdrojů, braní v úvahu vlastně trvalost živo, zdrojů, protože vlastně po, po roce 92, 40 let po prvním sametu sametu ze Stockholmu vlastně nejsou věci e, dořešeny. Dnes to můžeme vše spojit s krizí. Uh, a říci si, že se mění rozvojový model, který se více opírá o požadavky e, životního prostředí. Můj druhý problém je ten, že nás občanská společnost informovala o tom, že se mění vlastně lesní kodex v Brazílii, že bude docházet tedy k většímu odlesňování a to je signál, který přece jenom nejde ruku v ruce s těmi cíly summitu. Ale abych se ještě vrátila k zelené ekonomice, k naší rezoluci EP, jsme také hovořili o společných eh, jaksi, majetcích, o energetických zdrojích a na principu ne, eh, neúpadku eh, vlastně těch zásad jaké jsou stanoviska Unie ostatních eh, jedna, vyjednávajících? Dojde k posílení závazku v této oblasti? Děkuji za ty dvě minuty. Nyní pan Ouský. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych eh, ocenil pana komisaře a jeho, jeho přítomnost mezi námi. Eh, já snad si dovolím na začátek říct, že dnes sdílím plně nadšení eh, kolegy Gebrandyho z toho množství solárních eh, elektráren, protože vím, že to dělá eh, vrázky a přivádí k zoufalství energetiky v, v mé zemi, protože nárazové přetížení přenosové soustavy v Evropě díky těmto výkyvům je obrovské. Ale o tom jsem, o tom jsem nechtěl hovořit. Já jsem chtěl hovořit o konferenci Rio plus 20 eh, byl jsem jeden z těch eh, původně plánovaných účastníků a, a plně jsem chápal rozhodnutí Evropského parlamentu eh, ne účastnit se za těchto podmínek, neúčastnit se delegace v Riu. Oceňuji vaše, vaše prohlášení s případnou pomocí pro nějakou neoficiální delegaci. Velmi Doufám, že bez ohledu na to, zdali budeme nebo nebudeme v Riu přítomní, bude Evropský parlament a zvláště tento výbor eh, velmi eh, podrobně informován o průběhu konference. A dotaz mám jediný. Vy jste trochu zmiňoval témata, která zde proběhnou. Téma jednání je velmi široké. Já bych se znovu vrátil k tomu, co zde opakovaně zaznělo, a to je voda. A nikoli voda v Evropě a v Evropské unii, která problematická je, ale daleko větší problém je nedostatek vody a zvláště pitné vody eh, v rozvojových zemích. My trvale hovoříme o nutnosti bohatého severu pomáhat chudému jihu. Eh, myslíte si, že Rio plus 20 skončí zase, jak jsme zvyklí, proklamacemi, všeobecnými usneseními a frázemi o tom, jak budeme nadále spolupracovat a jak budeme jak budeme rozvojové země podporovat, nebo přinese i konkrétní kroky právě třeba v oblasti poskytování technologií a pomoci v oblasti pitné vody. Děkuji. Vielen Dank. Der nächste Redner. Děkuji. A další řečnice kolegyně Kokovič, prosím. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, spoštovani gospod komisar, v globoky. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Stojím před eh, velkým dilematem, když se eh, zamyslíme nad tím, že člověk v životě potřebuje práci, kreativitu a zdraví, jakým způsobem eh, můžeme dosáhnout rovnováhy. Jak získat takovou rovnováhu? to, že jsme zdraví, si člověk uvědomí vlastně až když o to zdraví přijde. A v době, kdy máme ekonomickou krizi, si musíme uvědomit, co vlastně podnikům, co ekonomice může pomoci. Měli bychom se věnovat zejména kritériím, které budou podporovat trvalou udržitelnost, kritériím, které se dají snadno přenést do praxe. Evropa je známa tím, že je vlastně nejlepší, co se týče využívání nových technologií. A toto je opravdová příležitost pro naši práci. Práci v tom smyslu, že by podniky byly schopny platit za čistou vodu. Ve všem tedy je potřeba toto všechno je potřeba vzít do úvahy a spočítat si, co je realistické. Slovensko je stát, to je moje, moje země, to je tedy stát, který je bohatý, na vodu, máme dostatek eh, termálních pramenů, které se využívají i jako energetický zdroj. A jak už jsem říkala, ráda bych eh, vás vyzvala k předložení přiměřené legislativy, kde půjde o rovnováhu, aby skutečně to bylo vyvážené, aby průmysl reagoval na velké výzvy, ale jenom na ty, které dokáže zvládnout. Děkuji. Děkuji a jako další řečník je kolega Sanony. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za váš velice zajímavý úvod. Poslouchal jsem s velkým zájmem. Jaké jsou tedy vaše plány a jaké chcete předložit legislativní návrhy do roku 2013. To vše je samozřejmě velice důležité. Domnívám se, že problém by mohl spočívat v tom a to vlastně v uplatňování, v provádění té směrnice. Například, co se týká směrnice o vody, protože je dost členských států, které ji prostě neprovádějí. Je Některé členské státy nemají přesně zmapovány eh, vodní zdroje, jakým způsobem jsou používány, chráněny a tak dále. Takže v takovémto případě je velmi těžké tedy zavést nějaké jasnou ochranu vody. Například i ta v Itálii je tato situace velmi znepokojivá, kdy podzemní voda je opravdu velmi znečištěna chemickými produkty, chemickým znečištěním. Máme zdroje znečištění, jako jsou skládky například. Toto je velice závažná situace a zejména to pochází z toho, že ta směrnice není v praxi prováděna, není uplatňována. Takže co vlastně komise by měla udělat, to znamená kontrolovat, vyvíjet tlak na členské státy, protože si myslím, že tento návrh je velice důležitý a aby byla zavedena lepší ochrana vodních zdrojů a vody, to je opravdu důležité. A pokud některé členské státy budou tedy nadále pokračovat takto a nebudou tu směrnici uplatňovat, tak výsledek bude takový, že budeme mít stále větší rozdíly, stále větší diskrepance mezi jednotlivými členskými státy. V některých státech budou občané dobře chráněni, v, některých v jiných ne, takže ta disparita, ta, ty diskrepance budou stále větší a budeme mít obrovské problémy s vodními zdroji. Voda je přece vitální zdroj a je tedy potřeba posilovat kontrolu a posílit stávající tlak na uplatňování všech těchto pravidel. Další otázka. Hovořil jste o směrnici o, o, o vzduší, hlu, o případné revizi příštím roce této směrnice, ale v Evropě jsou regiony, kdy vlastně občané už celá léta dýchají velmi špatný vzduch bez jakékoliv ochrany. Takže již máme určité reakce. Máme zde Garbrandyho zprávu. pro efektivní zdroje, takže začněme tímto tedy, vezměme to za výchozí bod, protože tam jsou stanoveny takové základní eh, úkoly, tedy jakým způsobem můžeme pokračovat nadále, například povolovat uvádění do provozu spaloven nebo e, ohelných elektráren v regionech, kde ovzduší je již velmi špatné. Děkuji mnohokrát. Předávám slovo panu komisaři, prosím. Opět e, se hodně otázek týkalo provádění legislativy. Mluvil o tom Karl mm, Heinz e, propojím to tedy s dalšími dotazy na provádění. Já souhlasím s vaším konečným závěrem, to znamená, že je potřeba situace změnit. S tím souhlasím. Ano, myslím, že je na čase, abychom provedli změny, které zefektivní celý systém. Co se týče řízení a provádění rámcové směrnice o vodě, tak si myslím, že řada problémů se vyřeší a to také díky tomu podrobnému plánu o vodě. Půjde tam také o e, zprávu povodí. Provedeme analýzu všech návrhů a budeme mm, reagovat e, tím, jak situace vypadá a co je potřeba za situací udělat. Jsme tedy ve fázi implementace, ve fázi provádění, která zatím ještě nepřináší dostatečné mm, potvrzení toho, že by tato rámcová směrnice o vodě byla mm, skutečně dostatečně efektivní. Teď trošku konkrétněji. Například dnes není možné, jak jste sami správně řekli, eh, někam mm, vyrazit a změřit tam kvalitu vodu, vody. To možné není, provádějí to samotné členské státy a v legislativě eh, to běžně takto je eh, zakotveno. Je tam zakotveno to, že členské státy nás mají nějakým způsobem o měření informovat. Například pokud jde o ovzduší, tak teď čekáme na výsledky měření z předchozího roku a členské státy mají právo předat nám výsledky až 10 měsíců po skončení měření. Takže, jak vidíte, v některých případech eh, skutečně um, jsme jak se neupřímo, nepřímo v kontaktu uh, se situací v terénu a nemůžeme možná řešit věci tak naléhavě a rychle, jak bychom si přáli. Judith uh, se ptala na biomasu, já už jsem o biomase hovořil mluvil jsem, pokud jde o ten zákaz, tak eh, tady je důležitá jedna věc. Eh, v té cestovní mapě máme milník, který říká, že do roku 2020 eh, se v podstatě eliminuje skládkování a omezí se pouze na nerecyklovatelné materiály. A komise předpokládala, že reviduje současné uh, Eh, metody prevence eh, opětovného využívání a recyklaci reviduje tyto všechny eh, cíle ve snaze přiblížit se do roku 2014 nule. Takže ano, pracujeme na tom. Máme na mysli a neustále ten mm, časový milník, pokud jde o plasty, ty plastické obaly, jak jste o tom mluvila, tak tomu bych řekl, že to pravidlo, kterým se teď řídíme v legislativních návrzích, je dát k dispozici dostatek vědeckých poznatků, důkazů, poskytnout spolehlivé údaje, eh, eh, které se týkají toho, co navrhujeme. Jakmile se nějaké eh, informace objeví, zadáme si ku příkladu studie a tak podobně, ale potřebujeme mít jistotu, že se ubíráme správným směrem, že neděláme špatné rozhodnutí. Pokud jde o plasty, plastové lahve, tak ehm, k tomu bych snad řekl jenom to, že jiná evropská legislativa i ta jiná evropská legislativa je naší legislativou a my musíme provádět, eh, je to komplexní věc, Teď mám na mysli především legislativu o vnitřním trhu. To je zkrátka součást dnešní reality. Vnitřní trh tady je a vy dobře víte, že není možné ten vnitřní trh limitovat na určité regiony nebo něco podobného. Eh, zkrátka je to otázkou ceny. Mohlo by být obvyklé, že producenti z Belgie, eh, aby se uplatnili v Belgii, budou muset nabídnout lepší cenu, mm, aby mohli konkurovat eh, ale já chápu eh, to, co jste chtěla říci a mm, cením si eh, toho, že jste to zde uvedla. Co se týče eh, solární energetiky, tak chápu, že do určité míry to byly osobní poznámky. Já jsem předtím odpovídal za vědu a výzkum a když byste se mě ptali, tak bych se asi vsadil na to, že ve vzdálené budoucnosti bude právě solární energie velkým zdrojem energie z přírody. Příroda nás učí a um, zdá se, že my to dobře nechápeme, neučíme se od přírody, od přírody dostatečně dobře a eh, dostatečně rychle. Myslím si, že solární energie je odpovědí a já bych se na to vsadil, ale bohužel tady nebudu tak dlouho, abych uh, se tu sázku pak mohl vybrat. Pokud jde o roli členských států eh, v RIU, tak uh, Tady jenom velice jednoduše Evropská unie je tak silná, nakolik jsme všichni sjednoceni a prosadíme jednotný názor. Všichni budeme mít spoustu práce, jednotlivé členské státy a je potřeba, je velice důležité, abychom mluvili jednotně, vystupovali jednotně, jakožto jednotná Evropa. Jenom tak můžeme být silní, nikdo nás nebude přehlížet a můžeme se zasadit o skutečné změny to je pro mě skutečně ta nejdůležitější věc. Pokud jde o New York, tak eh, dnes eh, tam začaly s diskuzí. Já se dozvím podrobnosti až eh, dnes večer, nemohu tedy k tomu nic říci, protože sám nejsem informován o vývoji, vím, že na stole je nějaký nový návrh mm, pana předsedy a první ocenění, eh, posouzení situace je takové, že to je návrh ubírající se správným směrem. Pokud jde o koalici ochotných, tak v tuto chvíli eh, bych jenom řekl, že doufám, že mm, uspěje Rio. Co bude poté, mm, uvidíme až poté. Eh, k tomu dalšímu problému zelená ekonomika, Tady jde o to, abychom si uvědomili, co je podstatou této koncepce. Někdy je to jako s těmi cíly, které eh, mm, navrhujeme eh, jakožto rozvinuté země rozvojovým zemím a k tomu je třeba potom nabídnout implementační prostředky. Ale když mluvíme o těch cílech, které jsme navrhli, tak tyto cíle stanovujeme sami pro sebe a úkol před rozvinutými zeměmi je skutečně velice obtížný. Je to transformace našich eh, ekonomik eh, k ekonomikám, které budou mm, odolnější. A je třeba chápat to tak, eh, že zelená ekonomika přináší trošku jiný příběh, je trochu jiná než běžné, běžná ekonomika a jde hlavně o naši transformaci. Nedílnou součástí tohoto všeho je to, že je třeba chápat také to, že zelená ekonomika se snaží mm, brzdit současné hospodářství, eh, které má hodně zdrojů, ale toto je milná představa nemůžeme diskutovat o zelené, anebo nediskutovali bychom tady o zelené ekonomice, kde by s tou hnědou, tradiční ekonomikou bylo všechno v pořádku, by se sama dokážela nastavit své limity, omezení pro rozvoj. Protože toho schopna není, tak jsme začali mluvit o zelené ekonomice, abychom začali brát potaz i další oblasti, eh, sociální inkluzi, environmentální začlenění, ekonomickou odolnost. Všechny tyto záležitosti by měly být součástí budoucí ekonomiky, která může být taková, že ještě eh, stále budeme moci prosperovat a vyřešíme tak eh, současné problémy, s nimiž se potýkáme v tom tradičním eh, hnědém hospodářství. Pokud jde o kodex o lesích, tak situaci v Brazílii monitorujeme. Eh, věříme našim brazilským partnerům, že se jim podaří najít nejlepší možné řešení, ale je to jejich eh, interní záležitost, eh, kterou pečlivě sledujeme. Myslím, že o vodě už jsem se zmínil, pokud jde o tu rovnováhu o které hovořila paní Mazej Kukovič, tak eh, samozřejmě máte pravdu, protože eh, na toto zapomínat nesmíme. Já bych možná jenom eh, doplnil k tomu, co jste řekla vy sama, že o řadě problémů, o kterých teď diskutujeme, pokud jde o efektivní využívání zdrojů, tak jde o mm, otázky nebo problémy, které souvisejí eh, se zlepšením relativní konkurenceschopnosti Evropy do budoucna. My teď eh, přes příliš závisíme na našich eh, zdrojích, jejich ceny rostou, má to dopad na naši konkurenceschopnost a pokud to budeme dále opomíjet, tak se budeme ubírat ehm, směrem, který bude velice bolestný pro evropskou konkurenceschopnost. Musíme používat méně mm, surovin, zdrojů, recyklovat, ehm, dbát na ekonomickou eh, smysluplnost. Proto jsem tady citoval z té zprávy podnikatelského sektoru, jak oni sami vidí svou budoucnost. Takže ta rovnováha, ano, ta by měla být nastavena. Tak a myslím, že tím eh, jsem snad eh, eh, zareagovala na ty dotazy. Ještě tady mám tři stránky, kdybych mohl, pane předsedo, no, pan předseda říká, mám tady ještě pět žádostí o slovo. Tito kolegové se přihlásili již minulý týden a ještě dva kolegové se přihlásili dnes. Je možné, aby každý z nich dostal slovo na jednu minutu a vy jste potom na závěr ještě odpověděli jim všem. A pan komisař, ano, to je život, všechno je možné. Tak. Pane komisaři, můžete eh, zase eh, na úvod něco říci. Já budu skutečně velice stručný, jenom ještě k té implementaci. Sdělení o implementaci jsme schválili 7. března a týká se toho, jak pomoci členským státům dosáhnout lepších výsledků tím, eh, že použijí eh, stávajících uznávaných eh, nástrojů. My jsme si provedli i studie, které ukázaly, že tady jsou ekonomické úspory související s právnou aplikací legislativy. Ukazuje se, že plná implementace evropské legislativy by vytvořila 400 tisíc pracovních míst eh, a náklady 72 miliard eh, eur by bylo možné eliminovat. Také eh, by se snížily administrativní náklady na dodržování různé legislativy. Na druhé straně jsou tu náklady související s neprováděním ekologické legislativy. V tom sdělení se soustředím hlavně na dvě témata, znalosti a um, odpovědnost. Pokud jde o znalosti, tak eh, tady bychom měli lépe strukturovat informace o tom, jak eh, se dosahuje provádění legislativy v praxi. Eh, to odpovídá propagaci elektronické zprávy, používání informačních a komunikačních technologií, takže chceme naplno používat současnou síť, informační síť včas poskytovat spolehlivé informace, protože teď velice často mm, používáme informace schromážděné ad hoc. Chceme také posílit transparenci o otázkách implementace legislativy v členských státech a abychom byli transparentnější i sami, tak chceme mm, zlepšit mm, vykazování eh, o situaci chceme také získané informace o implementaci legislativy eh, lépe analyzovat, zpracovávat eh, a soustředit se potom na nedostatky a využívat evropských eh, prostředků pro šíření osvědčených postupů. Pokud jde o schopnost reakce, tak chceme posílit inspekce a systémy dohledu. Chceme být ze současných doporučení o všeobecných inspekčních kritériích a pokud je to možné, tak vypracovat další ustanovení o sektorových inspekcích do budoucna. Zamýšlíme se také nad evropskou um, dimenzí eh, inspekční činnosti, o možných společných inspekcích a tak podobně. Je potřeba eh, posílit eh, schopnost členských států reagovat eh, na stížnosti ze strany veřejnosti, případně vytvořit nějaký mechanismus pro řešení těchto stížností ze strany eh, příslušných úřadů, nabídnout možnosti mediace a alternativního řešení sporů. Pracujeme na adekvátní mm, dostupnosti spravedlnosti také pro nevládní organizace a občanskou společnost, které chtějí spochybnit evropská pravidla. Navrhujeme Eh, vytvořit síť soudců, státních zástupců, ombudsmanů, eh, státních právníků a agentur na ochranu životního prostředí, abychom mobilizovali všechny tyto kapacity a dostatečně jich využili. A na závěr ještě navrhujeme vytvořit mm, smlouvy o implementačním partnerství s národními úřady a podpořit tak provádění evropské legislativy. To je možná to nejdůležitější, že bychom se společně soustředili na dvě, tři oblasti, kde eh, všichni vidíme, eh, že jsou eh, největší problémy s prováděním legislativy a vy nabídnete nějakou reakci a my se společně eh, dohodneme na tom, jak takový problém s implementací řešit. Pan předseda, eh, děkuji Janisi a teď každý řečník pouze jednu minutu. Gaston Franco jako první. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je to krátká otázka, ale je to problematika, která se týká hlavně nás, eh, poslanců z jihu, a je to pro nás dost Eh, zásadní. Kdy komise chce navrhnout legislativní nástroj, které, který by skutečně pomohl kontrolovat um, druhy, které skutečně jsou invazivní pro, pro naše prostředí, jak to bylo přislíbeno uh, prohlášení DG Sanko, jak bude postupovat v, tomto, v této oblasti, v této oblasti. Eh, eh, Děkuji. Moje otázka se týká určitých látek, které mají, mohou mít škodlivé účinky. Potřebujeme více výzkumu, lepší definice, více znalostí o těchto látkách, ale ale také mm, bylo řečeno, že se musíme snažit nabízet také látky, a dokázat je skutečně identifikovat ty látky, které jsou skutečně nebezpečné. Plánujete tedy nějaká opatření, jak nás chránit tedy, ale také chrán, jak chránit rostliny a e, zvířata? Děkuji. Děkuji, další řečník. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Říkáte, že je zde, bylo zde mnohokrát zřečeno, že jsou problémy s prováděním, s aplikací. Problémy, které tedy, na které narážíme v Evropě s prováděním nařízení nebo směrnic, že je to někdy příliš složité, ty postupy. Uh, jsou to vlastně určité kompromisy a skutečně eh, vlastně nikdo nevidí, neuvědomuje si skutečně ty velké, ty hlavní principy v těch textech. Takže možná by bylo dobré se na ty věci tedy podívat trochu jinak, ne eh, jako, trošku jako policie, ale spíše se podívat na to, jak ty směrnice jsou vytvářeny, jak jsou vůbec organizovány, strukturovány, jestli by neměly být možná trošku snadnější, přístupnější a lépe proveditelné. V únoru 2000 vyšlo sdělení o principu opatrnosti, kde se říkalo, že pokaždé, když se tento princip eh, by měl zavést, tak je potřeba vypracovat studii rizika. A kdežto často se to já se tedy ptám, zda va, va, vaši zaměstnanci, vaši lidé v komise sledují, dodržují tento princip a jak se to tedy uh, aplikuje. Děkuji za dodržení minut, minuty a další řečník. Děku, děkuji. Uno de ellos... Jenom dvě, tři témata, která nás tíží. Otázka vody samozřejmě, protože celá ta politika se omezila v podstatě na jakési právní odsouzení, soudní odsouzení, ale nemůžete všechno jenom odsuzovat eh, právní cestou. Je potřeba dát ve známost veškerá porušení a máme dnes eh, k tomu konec konců internet, eh, máme k tomu spoustu způsobů a může se to týkat právě i, i vody. Další téma, které nás zajímá, Hovoříme o určité rychlosti. Bylo to definováno podle nějakých norem, které se mají dodržovat, klimatické normy a tak dále, ale já bych řekla, že nemůže být jenom jedna politika. Pokud například vysadíte ve městech více stromů, snížíte teplotu, tím pádem můžete mít jako, jak si pomocí lepší politiky lepší výsledky. Ano, další prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji pan, panu komisaři také. Jak víte, tak nejde jen o efektivní využívání zdrojů, ale také o cestovní mapu využívání energie do roku 2050. Zde vlastně parlament mm, vyjad, musí odha- obhajit určité stanovisko, protože komise vlastně musí provést ještě určitá hodnocení, také hodnocení z hlediska životního prostředí. To probíhá v různých generálních ředitelstvích, v různých oddělených komise a trošku nás znepokojuje, protože to znamená, že komise neprovádí jednotné hodnocení a nezdílí jednotné stanovisko k této eh, k strategii v oblasti skleníkových plynů, ale že vlastně je to poněkud roztříštěné. Předseda, děkuji. Děkuji, pane komisaři. První otázka, kvalita vody na koupání, rekreačních vod tedy. Tato kvalita se stále zhoršuje, protože Evropská agentura pro životní prostředí oznámila, že se snížila o 2,5% od roku 2009, takže členské státy neuplatňují stejné normy. Takže co plánujete pro zlepšení této věci? Druhá otázka kvalita ovzduší, jak jsme na tom, pokusy, výzkumy ohledně skladování CO2 skleníkových plynů, jak který jsme pokročili. Děkuji. Kolega Rossi, jedna minuta, prosím. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat komisaři za to, že odpověděl na mé dvě předchozí otázky. Položím třetí. Hovořil jste o informování občanů a já bych se chtěl zeptat, zda prostřednictvím vašeho sdělení máte v úmyslu informovat také o průmyslech, o průmyslových odvětví, které produkují různé derivované deriváty, produkty jako pro vojenské účely, například určité plyny, protože nemáme dnes přesné informace o tom, kdo vyrábí tyto sládky a tyto sloučeniny. A veřejné orgány jsou pověřeny kontrolou takže a nemají ani vzorky. Takže pokud dojde k únikům například, tak e, orgány musí požádat o vzorky ty, ten průmysl, ta, o ty podniky, které to vyrábějí. Děkuji. Chápu, že to je velmi těžký úkol odpovědět tak rychle na tolik dotazů, ale pokuste se, máte slovo. Thanks. The easiest one will be on invasive species. Tak nejprve invazivní uh, druhy. K tomu navrhneme legislativní návrh ještě v letošním roce, aby to bylo všechno jasné. Je to problematická záležitost, kterou je potřeba řešit. Pokud jde o zdraví rostlin, tak eh, s Degasanko spolupracujeme, nic jiného nám ani nezbývá, protože mm, jsme součástí stejné komise a Snažíme se pochopitelně se vzájemně podporovat, podporovat spolupráci mezi jednotlivými ředitelstvími. Eh, teď jak to vypadá s tou souvistávající eh, situací? Chceme u revise it. To inform the review process a major study. U disrupční eh, látky, chemické látky, tak eh, tady chceme revidovat eh, strategii. Výsledky eh, studie máme k dispozici již od ledna. Máme k dispozici také zprávu za posledních 15 let výzkumu, kde se sleduje životní cyklus těchto látek v životním prostředí. Dále se tomu bude věnovat konference v Bruselu v červnu, kde bude na 300, tisíc, na 300 lidí. Pardon. Snažíme se zajistit vyváženou účast a myslím, že tam poskytneme celou řadu užitečných informací, jak bude vývoj vypadat do budoucna. Komise by měla do příštího roku zrevidovat eh, příslušnou část REACH a navrhnout kritéria pro identifikaci těchto látek eh, disrupční povahy a další eh, látky biocidní povahy. Také jste velice správně eh, řekl, že ta směrnice mm, je docela pochopitelná, snadno aplikovatelná. Mm, nevím, jestli tomu tak vždycky je, ale moje politická mm, mm, rada je, že když zpracováváme návrhy, tak je potřeba na tu pochopitelnost eh, dbát. Samozřejmě, že někdy se člověk nevyhne eh, právním formulacím, které zase nemusí být úplně dost dobře pochopitelné pro běžné občany. O vodě už jsme mluvili, to jsem, myslím, řekl, pokud jde o energetiku, tak to byla vaše otázka. A ten předlecový plyn, tak pokud jde o současný evropský regulační rámec, je na členských státech, aby se rozhodli, zda budou umožňovat uh, průzkum a využívání těchto zdrojů v rámci své jurisdikce tím, s tím, že budou brát v potaz veškerou legislativu, kterou jsme si společně odsouhlasili. Tak to mm, je podle té současné legislativy. Takže minulý rok jsme provedli posouzení ehm, legislativního rámce, který platí pro předlicový eh, plyn a výsledkem je, že legislativa platí i pro ty nekonvenční plyny, tedy včetně plynu břidlicového. To je tedy posouzení, které jsme provedli a informovali jsme o něm i Evropský parlament. Chceme eh, se dále zaměřit eh, na to, zda by bylo potřeba pro břidlicový plyn nějaký eh, nový rámec a jakou podobu by takový rámec měl mít. Na tom budeme pracovat. Je potřeba se ale nejprve dobře obeznámit se současnou situací. V tuto chvíli velice intenzivně schromažďujeme informace, podklady a mm, je jasné, že třeba ve Spojených státech, kde už mají zkušenosti rozsáhlejší, pokud jde o břidlicový plyn, tak eh, se stále více eh, začíná zdát, eh, že tam jsou velmi značné ekologické dopady. A poslední věc, to byla voda ke koupání, tak je pravda, že došlo k drobným změnám v kvalitě těchto vod. Vidíme tyto změny meziročně, ale kdybychom to měli srovnávat s výchozím stavem a teď po době platnosti této legislativy, tak myslím, že můžeme být na zlepšení pišní, protože voda ke koupání v Evropě ve srovnání s tím, jak to vypadalo v minulosti, je mnohem lepší. Neznamená to, že nedochází k výkyvům. Ano, jsou tady. Člověk by tedy neměl usnout na Vavřínech a měl by těmto problémům nadále věnovat pozornost, ale přesně to děláme a máme v plánu i do budoucna. Co se týče eh, skladování eh, CO2, tak eh, upřímně jsem úplně přesně nespochopil, jestli to souvisí s tím, co je součástí nebo by mělo být součástí našich investic, Um, já jsem měl vždy za to, že eh, skladování CO2 je důležitá věc, eh, také vzhledem k tomu, že po světě je celá řada zemí, kde nemůžeme očekávat, že by velice rychle přešli k ekologičtější výrobě energie, takže proto otázka zachycování a skladování CO2 je velice důležitá. Ať se nám to líbí nebo ne, tak tomu tak je a mm, nesmíme na tuto věc tedy mm, zapomínat a opomíjet to. Myslím, že to přechází i do našeho dnešního portfolia. Pokud je o nervový plyn, pane Merovce, tak nejsem o tom informován. Nejlepší by asi bylo, abych eh, eh, se na to podíval eh, se svými spolupracovníky a potom bychom vám dali k dispozici odpověď. A mm, úplně poslední poznámka na závěr. Já vím, že jste možná někde trošku zklamáni, pokud jde o provádění legislativy. Mohu vás ujistit, že někdy byste byli ještě zklamanější a frustrovanější, kdybyste seděli na mém místě. Pan předseda, děkuji, pane komisaři, eh, za tento dialog. Děkujeme vám za možnost. Also for your flexible vyměnit se s vámi názory. Děkujeme také za váš flexibilní přístup, že jste nám věnoval více času. Jste tady eh, vždy více než eh, vítán. Jsme na vaší straně, podporujeme vás ve vaší práci, ale mějte na paměti, že březen 2013 to je pro parlament nejzaší termín pro eh, legislativu. Děkujeme vám za dnešní setkání. Ano, takže po strukturovaném dialogu budeme teď pokračovat. A dostáváme se k bodu 4 akustický tlak motorových vozidel a zde je zpravodajem kolega Miroslav Ouský, takže bych mu nyní chtěl dát slovo, aby nám prezentoval toto téma. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážení hosté. Já možná ještě pár vteřin vydržím, aby mohli odejít ty, co chtějí odejít a mohli poslouchat ty, co chtějí poslouchat. Já bych chtěl zdůraznit, že vítám návrh komise a v zásadě ji podporuji. E, představuje totiž krok vpřed při řešení nepříznivých livů, emisí hluku z motorových vozidel na zdraví veřejnosti a životní prostředí. Domnívám se však, že by bylo užitečné návrh komise rozšířit a provést něm některé technické úpravy, a to zejména za účelem stimulace výroby a nákupu vozidel s nižší hladinou akustického tlaku. Zohledňuje přitom skutečnost, že hluk motorových vozidel je dán několika faktory, to jest eh, nejenom motorem a pneumatikami, ale i povrchem vozovky aerodynamickým hlukem a stylem jízdy. V neposlední řadě velkou část problému řeší kvalitní dopravní management, který například vyvede těžkou kamionovou dopravu z obcí a měst. Zásadní podíl na emisích hluku, které vznikají v souvislosti s odvalováním pneumatik vozidel, má také kvalita povrchu vozovek. Jsem proto přesvědčen, že návrh komise lze zlepšit tím, že se do něj vloží ustanovení o systému klasifikace vozovek, který členským státům a jejich celostátním i místním úřadům umožní účinněji monitorovat a posuzovat kvalitu povrchu jejich vozovek a snížit tak jejich podíl na celkové hladině hluku. Před sebou máte i mé pozměňovací návrhy týkající se technických požadavků pro metody měření akustického tlaku motorových vozidel a ustanovení o mezních hodnotách hluku. Smyslem těchto pozměňovacích návrhů je přizpůsobit návrh komise technickému vývoji v oblasti zkušebních metod a zvýšit celkovou proveditelnost technických požadavků. Navrhují také některé změny v kategorizaci vozidel z hlediska uplatňování mezních hodnot luku a zavádím novou fázi 4, k níž by se přistoupilo v případě, že revize provedená komisí po zavedení fáze 3 by potvrdila její vhodnost. Domnívám se, že stanovení mezních hodnot a také dat, od nichž jsou tyto hodnoty platné, u jednotlivých kategorií vozidel, jak je uvedeno v příloze 3 návrhu komise, představuje podstatný prvek nařízení, jehož úprava by měla spadat do pravomoci spoluzákonodárců. Nemůžeme souhlasit s návrhem komise, aby se jí svěřila pravomoc měnit tyto aspekty nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a navrhuji, aby veškeré budoucí změny podléhaly spolurozhodování v rámci řádného legislativního postupu. Chtěl bych také oznámit, že jsem požádal o výjimutí mého pozměňovacího návrhu 19, který se týká změny zkušebních podmínek uhloubky vzorku pneumatik. Po delší úvaze jsem se rozhodl stáhnout tento návrh, jelikož nechci, aby docházelo ke zdvojování regulace a původní návrh komise se zdá být vhodnější. Vyslyšel jsem také četné hlasy volající po zavedení povinného informování pro spotřebitele. Věc je ale trochu složitější, například není jasno, zdali bude zajímat spotřebitele více hluk uvnitř vozu nebo vně vozu, proto bude na místě požádat komisi o vypracování dopadové studie. To, že dlouhodobá hluková zátěž má vliv na lidské zdraví, je nesporné. Pojďme tedy ten problém řešit komplexně. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše připomínky a debatu. Thank you very much, Mr. Um, that brings us... Děkuji, pane Ouský. A tím se dostáváme ke stínovým zpravodajům a začneme panem Tatarelo z EPP, prosím. Eh, grazie Presidente. Um, intendo innanzitutto Děkuji, pane předsedo. Já chci velmi poděkovat eh, kolegovi Ouskému za veškerou práci, kterou odvedl za spolupráci kterou jsme měli při vypracovávání dokumentu za veškeré diskuse, které jsme spolu vedli. Já se chci zmínit o několika pozměňovacích návrh, návrzích. Já už jsem to ostatně říkal jako stínový zpravodaj. Domnívám se totiž, že jsou to otázky, kdy není možné mít jenom vertikální přístup, ale naopak spíše takový horizontální. Nemůžeme totiž podle mne hovořit jenom o vozidlech a e, hluku, je potřeba hovořit e, jenom o pneumaticích, e, musíme hovořit zároveň s tím tedy o silničním povrchu, o infrastrukturách. U infrastruktur nás toho čeká ještě hodně, hodně a já tím pádem také učiním určitou výzvu komisi v tomto směru, v tomto smyslu. Navíc jsou tu určité ukazatele týkající se tří, zatřídění, zařazení vozidel. Kolega o tom hovořil velmi dobře, s tím souhlasím. A já se domnívám, že je potřeba podpořit myšlenku v tom smyslu, že by bylo dobré zřídit novou kategorii, která by se týkala těch eh, mm, vozidel, z eh, lehkých vozidel, které ostatně představují jen asi 0,03 setiny procenta výroby a myslím si, že by si zasloužila být zařazena v jiné kategorii zvláštní. Jinak podporuji mm, pozměňovací návrhy, tak jak je pan zpravodaj předložil. Co se týče toho označování tam mám určitou, určitou drobnou pochybnost, protože to jsou ukazatele, které samozřejmě mohou posloužit spotřebiteli, ale jak pan Ouský říkal sám, může dojít určitému zmatení mezi tím hlukem tedy vně vozidla a uvnitř vozidla protože to je tedy to, co slyšíte, když sedíte v tom voze a to, co slyšíte, když ten vůz jede kolem vás, čili to, co vlastně musí snášet to okolí. Čili tady by asi bylo opravdu dobré to upřesnit a myslím, že tím, tím by se část problémů vyřešila. Také by bylo dobré harmonizovat systémy regulace hluku, protože jinak může docházet ke zmatením. Čili tato věc podle mne by se mohla lépe zvládnout, možná výbor MKO by k tomu mohl mít ještě specifický pohled, zabývat se tím zvlášť, vypracovat něco specifického pro se, za sebe, místo abychom jenom doplňovali stávající text. Pochopitelně zcela souhlasím s tou studií dopadů. Mám trošku problém, co se týče jednotlivých kategorií, zejména u těch vozidel přes 50 kW. No a teď bych se rád vrátil k emisím CO2, protože to je otázka, kterou se průřezově zabýváme i u ostatních sledovaných záležitostí. To, že zachytíte vlastně část CO2 do motoru, může vést tím, že zatížíte vůz k větší, vlastně, větším emisím CO2, tím, že odlučníte vozidlo. To jsou samozřejmě technické věci a myslím si, že bychom odvedli dobrou práci, kdybychom potom zamezili zdvojování textů v různých, u různých bodů. Děkuji. Děkuji, pan Merkis eh, za SND. Paní Merkis, prosím. Allereerst eh, eh, zou ik graag willen beginnen. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat panu zpravodaji za vynikající spolupráci. Vynasnažil se, aby eh, maximálně sladil naše požadavky u této velice náročné, technicky a odborně náročné zprávy. Já jsem si jistá, že i komise se shodne s námi na tom, že hluková zátěž je pro člověka eh, velice negativní, souvisí s tím celá řada onemocnění, zejména u lidí v městských oblastech. Jedná se tedy o problematiku nesmírně důležitou. Hluk, jak ze silničních vozidel či letadel, má mimořádně negativní dopad na člověka a vede k celé řadě onemocnění, jak už jsem říkala. Myslím si, že je tedy velice důležité, abychom v této zprávě k věci přistoupili skutečně komplexně, abychom komplexně řešili eh, zdroj eh, hluku eh, v dopravě. Souvisí to, jak víme, nejenom se samotnými vozidly, ale i z povrchy, vozovek a tak dále. To vše se musí řešit, pokud chceme snížit hladinu hluku. A teď, eh, o co nám zde jde? Chceme odsouhlasit obecnou hlukovou směrnici a nebo směrnici, která se bude čistě zaměřovat na hluk, který vzniká eh, z motorových vozidel či z motorů samotných. Já osobně bych byla pro užší definici, to znamená zaměřit se pouze na vozidla, než na další environmentální a s tím související aspekty, které jsou samozřejmě také důležité, ale možná by bylo lepší, abychom je potom řešili následně, eh, třeba v nějaké nové směrnici. Chtěla bych eh, zmínit některé věci. Myslím si, eh, že pan zpravodaj eh, poněkud rozmělnil ten návrh. Návrh komise je dobrý a 65 vozidel, jak víme, už nyní splňují normy, které komise navrhuje, takže nevidím důvod, proč by se ty normy měly dále rozměr, rozmělňovat. Podobně bych to viděla u norem pro CO2, tak jsem se k tomu už vyjadřovala, proč eh, volit eh, delší zaváděcí období pokud jde o normy u hluku, vzhledem tomu, že většina vozidel už ty normy splňuje, proč pro 35 vozidel dávat tak dlouhé zaváděcí období. Pak eh, mám poznámku k těm zkušebním metodám. Chci se zeptat pana zpravodaje, zda nižší limitní mezní hodnoty eh, by se měly schvalovat u těch nových zkušebních eh, metod a zda to zohledňuje ve svém návrhu. Když se podíváme na pozměňovací návrhy, tak se mi zdá, že na základě těch že jsou provedeny na základě těch starších zkušebních metod a ne nových zkušebních metod. A teď eh, pozitivní věc na závěr. Velice ráda bych poděkovala panu zpravodaji za vynikající spolupráci. My jsme k této problematice absolvovali také slyšení. Mluvili jsme také o označování výrobků, které by se nemělo omezovat pouze na CO2 a energetickou náročnost. Měli bychom takto označovat i vozidla, pokud jde o hlukovou zátěž. Eh, chci poděkovat panu, spolupráci, eh, panu zpravodaji za spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat zpravodaji za dobrou práci, kterou odvedl. Myslím si, že zohlednil ty věci, které vlastně byly nebo měly mít určitý otazník. S komisí je zde navržena určitá klasifikace, která zde si kladu tedy otázku, proč komise vychází z toho, nebo tam zahrnuje ještě vozidla, která již se vůbec neprodávají. Mělo by se to přizpůsobit určitě současnému stavu. Také v automobilovém průmyslu bych chtěl tedy připomenout, že musíme opravdu vytvářet takové legislativní akty, které odpovídají nebo jsou přizpůsobeny výrobě, výrobnímu cyklu. Proto, takže potřeba takže myslím si, ty předpisy, které vytváříme, musíme sladovat, sla, slaďovat, tedy harmonizovat s výrobními cykly, což zpravodaj udělal. Takže ne, otázka je, zda tedy máme určitým způsobem měnit směrem dolů ty požadavky na akustický tlak, na hlukovou zátěž vozidel. Čtvrtá etapa, kterou navrhuje zpravodaj, zde mám určitý otazník, bych za to položil. nevím, jestli je zde smysluplné napsat, zpracovat tam takové dlouhodobé cíle, 14 let nebo 16 let teprve by měli začít platit. Já si myslím, že bychom se měli soustředit tedy na to stávající, potom tedy udělat review, hodnocení alespoň podle toho, co jsem četl, tak tyto velmi dlouhodobé cíle mm, musíme teprve si udělat potom možná hodnocení, zda vůbec jsou reálné, takže nejsem přesvědčen o tom, že toto je zcela smysluplné takovéto cíle z velmi dlouhodobého hlediska si nyní stanovit. Co se týká musíme k tomu přistupovat, k tomu hodnocení hluku integrovaným způsobem. Jsou zde také otázky opravdu pneumatik, povrchu, vozovek, to všechno hraje důležitou úlohu, ale musíme mít na paměti to, že musíme vlastně eh, také připravit takovou změnici, která vlastně odpovídá těm typům vozidel. Takže návrh zpravodaje týkající se klasifikace vozovek nebo povrchu vozovek, to je věc, která je zajímavá k diskusi, ale nevím, jestli toto je to správné místo, kde bychom to měli udělat. Já mám potom určité pochybnosti, jakou přidanou hodnotu vlastně, co se týká těch etiket, by z toho tedy měli vytěžit ti spotřebitelé protože já si myslím, že možná by už bylo trošku přeetiketováno obecně, protože máme zde například směrnici o pneumatikách a nevidím v tomto tedy žádný příz, bod, tedy nevím, každý si klade otázku, jakou přidanou hodnost tu z hlediska informování nebo zvýšení informovanosti by to mělo pro spotřebitele přinést. Musíme si zde položit otázku, co by z toho ten spotřebitel vyčetl, co by z toho opravdu pochopil. Musím, mohli bychom to tedy akceptovat jako určitý kompromis a musíme ale zůstat také realističtí tedy. A poslední bod, který ale nehraje možná v této diskusi až tak důležitou úlohu, Hovořilo se zde o určitých minimálních požadavcích na elektric, auta s elektrickým pohonem. Zde si kladu určitou otázku. Mluvíme zde o směrnici, o snižování tedy dopadů na životní prostředí a do, dopadů na zdraví. Uh, minimální ty hodnoty u elektromobilů, tedy to je téma, které asi zcela sem nepatří. Minulý týden jsem byl ve Stuttgartu, kde se provádějí právě výzkumy tady s těmi elektromobily nebo auty na elektrický pohon. Ty zkušenosti, které s tím dosáhly, jsou velmi zajímavé a nebyl vlastně ani nedošlo tam k žádnému incidentu v poslední době a už vůbec ne k žádné nehodě v souvislosti s neexistence hlukové hladiny, hladiny hluku u elektromobilů. Takže zde možná přemýšlíme o nějakých požadavcích, ale měli bychom se nejprve zamyslet nad tím, zda vůbec toto riziko existuje a možná zamysl... myslím si, že zde možná varuji před tím, abychom eh, tyto věci nějak příliš urychleně eh, zapracovávali do našeho návrhu. Je to samozřejmě kompromisní návrh a chtěli bychom docílit eh, tedy aktuální směrnice a opravdu mohu říci, že v zásadě podporuji návrh zpravodaje, možná ještě s určitými vylepšeními a změnami, ale v zásadě ji podporuji. Děkuji, pane Kramere také já jsem vlastně měl určitou kolizi s elektromobilem, protože jsem ho neslyšel a <laughs> právě kvůli nedostatku malé hlučnosti, ale to možná není úplně dobrý příklad. Kolega Satuhasi. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám paní Hasi, naši stínovou zpravodajku, že tady nemůže být, takže vystoupím jejím jménem. Já si myslím, že eh, pro nás je trochu překvapující, že když se podíváme na zprávu pana Ouského, tak eh, to vypadá, že snižuje ty ambice, které eh, nastavila komise a já si myslím, že to není ten správný směr, kterým bychom se měli v této zprávě ubírat, takže v tomto smyslu bychom eh, očekávali zajímavou diskuzi o tom, eh, jak my si představujeme, kam by se ta zpráva měla ubírat, ale možná se mílím. Také bych chtěl ještě zdůraznit, jakožto parlament bychom měli být vždy důslední, konzistentní a když zpracováváme zprávu o sedmém akčním programu a říkáme, že bych bychom měli zapracovat ehm, opatření na snížení hlučnosti ehm, tak tady najednou takovou možnost máme a my ustupujeme, říkáme, neměli bychom být ale příliš ambiciozní. Takže když eh, o něčem mluvíme, ve prospěch něčeho mluvíme, tak je to v rámci všelijakých ak- akčních plánů, ale když přijde na konkrétní návrhy, tak jsme často méně ambiciozní a já bych chtěl, abychom jakožto parlament byli konzistentní. Další nedůslednost je v tom, že eh, od listopadu 2012 budou platit eh, přísnější normy pro pneumatiky a mě by zajímalo od komise, Ehm, nakolik eh, tomu rozumím tedy já, tak eh, když přecházíme na přísnější normy pro pneumatiky už od listopadu, tak eh, asi řada vozidel dosáhne standardu ve fázi 1, takže my bychom mohli potom být mnohem ambicioznější uvažovat o rychlejší aplikaci už v roce mm, 2013 ku příkladu. A tím se dostávám eh, k návrhu číslo 21 pana zpravodaje, který se zdá, že dále snižuje ambici komise a klade ten termín eh, fáze 1 a fáze 2 ještě dále do budoucna. A já nevidím důvod, proč bychom to dělat měli. Já spíše bych řekl, že jakožto parlament bychom měli uvažovat o přísnějších termínech pro fáze 1 a 2, spíše uvažovat o roku 2013 a 15 místo těch, které navrhuje komise. A to tež platí proto, když diskutujeme, eh, tady nesouhlasím s panem Kramerem, eh, když diskutujeme o dlouhodobých eh, investicích ze strany výrobců, musíme nastavit i dlouhodobé normy, proto jsem proto, abychom zavedli také třetí fázi se standardy do roku 2020, aby výrobci věděli, co mohou z dlouhodobého hlediska očekávat. Myslím si, že to je velice důležité a myslím si, že to tady v návrhu pana Auského chybí nebo nepřímo chybí, ale uvažuje se tady o letech mnohem pozdějších. A poslední věc, otázka na pana Ouského, spíš se to týká eh, navrhu 22. Proč tady doplňujete eh, další úroveň? Vy jste říkal, že ty eh, zvukové limity by se měly snižovat o určitý počet decibelů, ale úplně přesně jsem to nepochopil. Tu 22 je pro mě trošku záhadná, mohl byste to vysvětlit. A pak chci říct, že souhlasím pana Kramera, pokud jde o elektromobily. A jsem velice rád, že někdy zelení mohou souhlasit se stanoviskem pana Kramera. To jsem chtěla takto pozitivně eh, říci na závěr. Děkuji. Děkuji, Bas. Děkuji, Basi. Tak to byly stínoví zpravodajové a teď předávám slovo Ajně Weisgerber. Nevím, jestli ji tady máme. Tak Karo Schlitter v takovém případě. Děkuji. Je tady jedna dimenze, která tady, myslím, v diskuzi zatím nezazněla, a to skutečnost, eh, že pokud se nám podaří dosáhnout snížit hlučnost vozidel, tak to bude mít velice pozitivní dopad na rozvoj měst, protože to znamená, že člověk bude moci stavět eh, na řadě míst v zemích, eh, kde už je infrastruktura, veřejná doprava, což nám zase ušetří spoustu peněz, bude to environmentálně efektivní. Ale pokud nesnížíme hlučnost, která pramení z dopravy, tak eh, stále eh, větší oblasti blízko center měst budou vlastně neobyvatelná, budeme muset se vydávat více peněz na veřejnou dopravu a tak dále. Takže investice do snížení hlučnosti se nám mohou vrátit mnohokrát eh, tím, že budeme lépe využívat prostoru ve městech. Takže když zvážíme veškeré náklady a proveditelnost těchto opatření, tak bychom měli zakomponovat i tuto dimenzi, kterou jsem zmínil. Neměli bychom snižovat ambice kdy si myslíme, že tady bychom mohli ušetřit, ale ve skutečnosti bychom tak navýšili ehm, náklady na výstavbu dalších silnic a rozšiřování eh, hromadné dopravy a tak dále. Toto je aspekt, který si myslím, že bychom měli zohlednit, protože eh, tak může ekonomicky zefektivnit eh, celý tento návrh. Děkuji, Karlo. Ano, děkuji, omlouvám se kvůli tomu, že, se, že jsou určité časové přesuny, tak mám nějaké paralelní termíny. Já bych chtěla nejprve poděkovat zpravodaji panu Ouskému za dobrý návrh. Jako zpravodajka ve výboru pro vnitřní trh jsem, velmi mám zájem na úzké spolupráci, protože chtěla bych skutečně o tom diskutovat s kolegou. Byla bych ráda, kdybychom také také někte- kdyby se také zveřejnili ve vašem výboru některé body, které my považujeme za důležité, to je právě to, ty etikety, ten labeling, který považuji za důležité. V zásadě vítám ten návrh, protože je to opravdu důležitá věc v oblasti ochrany zdraví. Zde jde je tedy také důležité, aby nákladní a osobní automobily byly tižší, aby se snižovala eh, úroveň hlučnosti právě kvůli ochraně zdraví. Měla bych některé návrhy také z hlediska ochrany spotřebitelů. Jedno se právě týká toho označování, labeling, etiketování, o čem se zmiňoval pan Tartarella. Myslím si, že je důležité, aby spotřebitelé byli informováni o tom, jak je auto hlučné, také aby se mohli rozhodnout při nákupu. Také existují určité projekty, například v Nizozemsku, pro které je velmi důležité, jak je to auto hlučné, protože jsou například určité údaje e, o tom, jaké, jaká vozidla budou povolovaná v kterých zónách, v kterých oblastech města například pro dodávky, například pro dodávky tedy, nebo pokud tedy chce to auto mít možnost výjíždět do určité zóny, třeba středu města, tak by musí dodržovat určité hladiny hlučnosti. Zde je tedy důležité také to rozděl, rozlišování hluku uvnitř vozidla a vně vozidla. Obecně tedy si myslím, že je důležité, aby byl spotřebitel při nákupu informován, aby toto mohl zohlednit při svém rozhodnutí. Uh, Toto to sice asi není zapracováno v této legislativě, ale také mm, vyzýváme komisi, aby předložila později nějaký návrh v tomto smyslu. Proto to je spíše považováno jako výzva komisi, ale aby ten aspekt tam byl zapracován, to si myslím, že je velice důležité z hlediska od ochrany spotřebitelů a také pro nás ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. K těm jednotlivým kategoriím bych chtěla říct, že to důležité, abychom navrhli novou, nové rozlišení, protože ten návrh komise již je skutečně zastaralý. Ta nová kategorizace také nabízí možnost lépe zohlednit jednotlivé kategorie, třídy těch vozidel. Možná bychom u některých měli být ambicioznější, ale u některých možná tedy realističtější nech návrh komise. Také jsme se tím zabývali v našem výboru tom smysl, co se týká těch té tabulky mezních údajů a proto budu velmi ráda, když budu mít možnost další úzké spolupráce s panem zpravodajem, protože opravdu u některých hodnot asi bychom měli být realističtější, než je tomu ve stávajícím návrhu komise. A co říkala kolegyně Merkýs? Co se zde že třetina aut již splňuje tyto údaje teď, ale pokud bychom ty údaje ještě zpřísnili, tak by se to procento snížilo tedy. A proto pokud by to ne, nedosahovaly. Potom je zde tedy legislativa v, pro oblast CO2, je a tak, aby byla určitá rovnováha, vyváženost v parku vozidel mezi těmi, které mají vyšší emise a nižší. A některá vozidla by opravdu nemohla být vůbec povolená, to by byl také asi problém, proto bych tedy ještě by, skutečně eh, byla proto, abychom se k tomu stavěli spíše realisticky. A poslední, uh, Eh, bod, myslím si, co se týká ty jednotlivé fáze, etapy pro nákladné, nákladní a osobní vozidla, pro ty, které mají odlišné cykly a já bych dokonce sama navrhla zavést určité dlouhodobé cíle, tak jak to bylo eh, učiněno a také, když se tedy podíváme do návrhu kolegy Ouského, tak si myslím, že, možn, že je tam určitá, no, měla by tam být určité ustanovení o revizi, ale právě pro ty co se týká toho, jak bychom měli být ambicioznější, myslím si, že opravdu bychom asi z toho dlouhodobého hlediska měli být určitým způsobem ambicioznější než komise. Jinak si myslím, že je to dobrý kompromisní návrh. Děkuji, děkuji paní Weisgeber. Dnes tady máme hosta a to hosta ze sociálního a hospodářského výboru. A pokud nemá nikdo nic proti tomu. Pokud s tím všichni souhlasí, tak mu nyní dám slovo na dvě minuty, jakožto zpravodaj pro tento dokument, aby nás stručně poinformoval o stanovisku sociální, hospodářského a sociálního výboru. Takže pokud není nikdo, nic nemáte proti tomu, tak vám dávám slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den, dámy a pánové. Jenom dvě minutky, abych schrnul eh, své stanovisko. Moc času to není, ale už teď eh, jsem vyplýtoval 10 vteřin, abych to vysvětlil. Takže Eh, skutečně velice stručně. Za prvé, abychom zamezili eh, nedorozumění, náš výbor schválil toto stanovisko 25. dubna, to znamená, řekněme, před měsícem. A výbor podpořil návrh komise snížit hlučnost a mezní hodnoty u hlučnosti, včetně nových zkušebních metod. Nicméně Eh, I v tomto případě eh, se věc neřešila integrovaným způsobem, už to tady zaznělo. A já jsem eh, mluvil také o tom, že to je komplexní věc, to znamená, že do hry vstupuje například stav vozovek, údržba vozovek a tak dále. Nesmíme také zapomínat na to, že, i, že jsou to rodi, eh, řidiči, kteří mají primární odpovědnost eh, za hlučnost svého vozidla. A teď proč ten integrovaný přístup, proč o tom tak hovořím? Eh, nesmíme totiž zapomínat, že i když se nám podaří snížit hlučnost vozidel, tak nikdy to nesnížíme pod hlučnost, kterou způsobují jedoucí pneumatiky navozovcem. To platí i u elektromobilů. Ale abych se dostal zpátky k návrhu komise, tak eh, my jsme před, předložili eh, dva, dvě hlavní problematické oblasti. Jedna tady zazněla, to je revize kategorizace. Tento návrh komise vychází z historických kategorií eh, z roku 85 a svět se od té doby hodně změnil. A nechci zacházet do podrobností, ale musíme eh, se tady podívat na ten problém, který v tomto případě souvisí s sportovními vozidly. Je to takový drobný sektor, ale mm, je samozřejmě důležitý. A pokud eh, subkategorie M1 není definována novým způsobem, tak bude velice obtížné eh, tento návrh prodat. A druhá naše obava je významnější, důležitější a ta se týká časového rámce tohoto návrhu. Očekávané snížení hlučnosti e, sebou ponese rozsáhlé strukturální změny, kde bude potřeba nové konstrukční návrhy a tak dále. A teď už končím. My tedy navrhujeme v našem e, stanovisku e, jednak pokud je to možné, revidovat časový rámec pro um, navrhované snížení hlučnosti, což se může provést tak, že se eliminuje první fáze. Podle našeho názoru to ne, ne, nepovede k žádným významným eh, změnám a přímo bychom se soustředili na ten konečný výsledek, na němž se shodneme s komisí. Pak bychom také revidovali subkategorie, hlavně u těch komplikovaných případů, a nastavili eh, řádnou eh, dobu eh, která neúplně odpovídá tomu, co navrhuje komise. Pan předseda přerušuje řečníka, skutečně musíme efektivně nakládat s našimi zdroji. Máme tady totiž také komisi dnes a tak si předat slovo panu Filipu Čenovým z oddělení pro automobilový průmysl. Prosím. Děkuji. Jenom pár věcí. My jsme se pochopiteli zúčastnili toho nedávného semináře, na kterém se projednávalo daleko více dohloubky některé ty otázky, vyměnili jsme si názory. My samozřejmě eh, vidíme některé žádosti, které vycházejí z Evropského parlamentu. O některých už jsme hovořili a chápeme, že integrovaný přístup by byl produktivnější a vedl by k lepším výsledkům. Chci vážené poslance upozornit na to, že ten návrh musí být nahlížen také vlastně v oblasti, kde se bude regulace měnit, totiž v pneumatikách. Máme nové limity pro pneumatiky, nové limity, které vstoupí v platnost a poprvé také budeme mít vlastně označování, které bude uvádět energetickou účinnost a není možné si představit, jaký bude dopad na spotřebitele, to zatím nevíme. Naší ambicí je od listopadu 2012 sledovat, jak tento systém označování je schopen, doufejme, tedy pozitivně ovlivnit volbu spotřebitele je samozřejmě možné mít určité označování i co do hlučnosti, ale říkám, zatím nevíme přesně, jak to volbu spotřebitele ovlivní. Děkuji, pane předsedo. Vielen Dank. Ehm, Děkuji. Nyní bych teda dal hned slovo zpravodeji. Hlu, Hluk a doprava obecně v Evropě je důležité téma, o, kterým, o kterém jsme vlastně diskutovali i s komisí. Někdy ještě tápeme určitým způsobem ve tmě, jaký vliv má hluk, hlučnost na zdraví. Také zde máme jiné problémy, železniční provoz například, když vlastně naráží nebo jede železo po železe, tak vlastně uh, Myslím si, že to jsou věci, které, který, o kterých bychom se ještě měli pobavit zde v parlamentu, do jaké míry vlastně hluk ovlivňuje zdraví z jednotlivých, z různých zdrojů a jak je to také rozděleno, rozloženo mezi tedy různé zdroje hluku. Takže eh, mám ještě jednu řečnici, kterou jsem přehlédl, kolegyně Morkenheiter, omlouvám se. Až norėjau trumpai atkreipti dėmesį dėl Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, chtěla upozornit na jednu věc. Hovoříme o znečištění způsobené automobily. My všichni pociťujeme ten negativní dopad eh, na sobě, na městech. A na druhé straně hovoříme o nových vozidlech v tomto kontextu, ale měli bychom hovořit o použitých vozech, o, o ojetinách, o co, o co vlastně jde? Protože jde o to, že když jdou vozy na trh, tak mají nějaký certifikát, e, mají určitou homologaci, ale za pár let na technických kontrolách vidíme, že není zcela jasné, jaké ty technické výsledky jsou, jaká jsou, jaké jsou limity, co se týče tedy akustického tlaku. To, co by správně na ty vozy třeba mělo platit a nefunguje. Pokud neznáme údaje z homologací, třeba u nás je to v Litvě 92 decibelů, zdá se tedy, že ten, ta škodlivost hluku pak samozřejmě je ještě větší. A já se tedy ptám, zda by nebylo vhodné navrhnout to, že bychom vytvořili jakousi společnou databázi údajů, které by se týkaly specifikací vozidel, co se týče hlučnosti. Děkuji, kolegyně. Zde bych měl také ještě otázku na zpravodaje. Máme zde určité povolení typu, tak tam je potřeba tak jako tak, aby ty mezní hodnoty byly splněné. To rozlišování by vlastně rozlišovalo mezi těmi těžšími vozidly a ostatními, nebo jak si to představujete? A tím vlastně dávám hned slovo kolegovi Ouskému zpravodaji, aby uzavřel tuto debatu. Děkuji Děkuji za tuto diskuzi. Eh, vzhledem tomu časovému prostoru eh, musím říci, že nevím, jestli jsem přesně rozuměla vaší poslední otázce, eh, jak je to s těmi typy vozidel. Já myslím, že všichni asi chápeme, že například minibus bude mít jinou normu než sportovní vozidlo nebo mm, Eh, vozidlo terén nebo nákladní vozidlo. Takže eh, pro každý druh vozidla eh, tady jsou samostatné normy. Kolegové položili několik dotazů na mě, jakožto na zpravodaj. Nejprve to byl, byla paní Merkis, bohužel už tady není, nevadí jde o ty zkušební metody. Já jsem navrhoval, abychom se vrátili k původním zkušebním metodám, které se používaly, řekněme, 20 let. A velice eh, mm, obtížně by se teď aplikovaly nové zkušební metody. A myslím, že tento názor nezdílím pouze já. Také, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak eh, to německé Mm, e, řešení bylo v pořádku, můžeme akceptovat nové zkušební metody, což znamená určité navýšení akcelerace e, ze dvou metrů za sekundu na tři metry za sekundu, ale chtěli bychom tím pádem předat jeden decibel každé kategorii. To je, myslím, zcela mm, jasná informace, takže kdybychom zůstali u toho původního návrhu, tak to bude lepší. Pokud jde o tu čtvrtou fázi, tak eh, jak už eh, řekl pan Kramer, tak já souhlasím stoprocentně s tím vysvětlením, které podal Bas jménem Zelených. Ehm, Je třeba dívat se i dále do budoucna a nakolik vím, že ta situace vypadá v průmyslu, tak ten cyklus vývoje motoru trvá řekněme 8 až 12 let a takže pokud budeme ambiciozní, to je teď tady takové populární slovo, tak eh, budeme muset eh, doplnit tu čtvrtou fázi a pokusit se nastavit nějaké směřování pro tento průmyslový sektor. Chápu, že bychom měli provést po třetí fáze, fáze posouzení dopadu, nějakou studii k tomu a tak dále. To ano. Nyní eh, k elektrickým vozidlům, tak eh, Toto není úplně tématem pro náš výbor, protože nám jde o ochranu veřejného zdraví, takže my tady spíše máme diskutovat o tom, zda eh, Eh, tady vznikne nějaký další mm, hluk eh, u vozidla. Já myslím, že z našeho hlediska mm, to není eh, tak mm, kom, není to tak případné, je to spíše pro výbor paní Weisgerber, pro výbor IMKOM. Tomu to přísluší spíše. Může se to stát součástí legislativy, kterou eh, bude řešit eh, výbor pro ochranu spotřebitelů, protože z mého hlediska, eh, pokud jde o ochranu veřejného zdraví, tak se domnívám, že není nutné sem doplňovat další uměle vzniklou hlučnost produkovanou elektromobily. Co se týče dotazu zelených, eh, zda ten návrh není méně ambiciozní. Na jedné straně slyšíte, že bychom měli být realističtější, eh, z druhé strany zase slyším, že bych měl být ambicioznější. Věřte mi, vážení kolegové, že jsem se skutečně pokusil zpracovat tu zprávu tak, aby byla kompromisem. Nejsem si úplně stoprocentně jist, eh, zda mm, by takto měly vypadat všechny pozměňovací návrhy, jak vypadají, ale snažil jsem se spolupracovat se stínovými zpravodaji a hledat kompromisní řešení. Teď eh, k tomu, co zde zaznělo o řízení dopravy, že bychom mohli uspořit prostředky v městských oblastech. Já bych zde pouze zdůraznil, eh, že jedno velké nákladní vozidlo produkuje stejný hluk jako 20 sportovních aut, takže pokud bychom eh, eliminovali dopravu ve městech, vytlačili tuto velkou nákladní dopravu z měst, eh, tak myslím, že bychom tak udělali velice dobře pro své, pro své zdraví. Pokud jde o vyškrtnutí první fáze, tak to je opak eh, proti návrhu liberálů. Já myslím, že se nám podaří najít eh, s těmi čtyřmi fázemi kompromisní návrh, že začneme co nejdříve. Děkuji za tuto velice zajímavou diskuzi a těším se na další spolupráci. Děkuji, kolego. Lhůta na změňovací návrhy je 6. června 2012 ve 12 hodin a potom budeme 20. a 21. června zde ve výboru rozhodovat. Hlasovat budeme 10. července ve výboru a v říjnu 2012 na plenárce bychom měli hlasovat. To znamená, možná ještě budeme mít druhé čtení a to druhého čtení tedy potom budeme mít ještě dostatek času na to, aby se všechno mohlo vyřešit. Takže ještě jednou děkuji za vaše příspěvky, za názory a nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to k bodu 5, zadávání veřejných zakázek a zde je pravodajkou Asa Westlund, takže bych jí chtěl dát slovo. Eh, <clears throat> děkuji. Eh, pane předsedo, tato směrnice o zadávání veřejných zakázek je pro tento výbor velice důležitá, protože eh, veřejné zakázky představují 18 eh, HDP. Je to obrovský objem, takže je to příležitost, jak naplnit cíle, které Evropa má ze zakládacích smluv, anebo které se stanovila v strategii Evropa 2020. Takže pokud toto chceme naplnit, tak je potřeba správně nastavit zadávání veřejných zakázek. Evropská legislativa by se mohla zlepšit v této oblasti, tak aby to bylo snažší pro veřejné zadavatele eh, překonat eh, překážky, které v současnosti existují. Jakožto výbor, který řeší otázky ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti potravin, si myslím, že bychom měli svou zprávu soustředit eh, na několik otázek. Navrhuji, abychom se pokusili zlepšit možnosti, které eh, nám nabízí eh, životní cyklus nakupovaného zboží a služeb. Měli bychom nastavit požadavky pro udržitelný proces a zakomponovat eh, prvek rovnosti. Eh, veřejní zadavatelé eh, by měli postupovat hospodárně mm, a sociálně a ekologicky odpovědným způsobem a měli bychom zabránit pokud možno pronikání korupce do um, systému na základě běžného principu demokracie bychom měli pokud možno také fungovat lokálně, nakupovat lokálně, pokud je to možné. A to je důležité také eh, kvůli dobrému vynakládání prostředků daňových poplatníků. Problém nastává také u označování eh, nebo u norem, které třeba, aby byly ověřeny třetí stranou. Já doufám, že se nám toto podařilo Mm, vyřešit. Eh, označování výrobku je samozřejmě důležité eh, pro trh, pro spotřebitele. A tak o tom hovořím ve svém návrhu. Eh, po změnění směrnice, jak to navrhuje komise, sleduje také to, jak veřejní zadavatelé poskytují služby svým komunitám, a to jde například o e, sovoz odpadu e, či úpravu odpadních vod. K tomu eh, byly podány pozměňovací návrhy. Pokud jde o subdodávky, tak tady je jasné, že třeba nastavit podmínky eh, v rámci politiky zadávání veřejných zakázek a že je potřeba limitovat počet subdodavatelů, což zase umožní zajistit to, že ta zakázka eh, se provádí řádným způsobem a podporuje to konkurenceschopnost. A poslední věc, mm, jeden pozměňovací návrh, který bych chtěla zmínit. Eh, veřejný zadavatel, když eh, nakupuje eh, nějakou sociální službu, tak by mohl mít možnost, měl mít možnost zisku. Byl by tady tady požadavek, že společnost, která má zisk ze sociální služeb, bude mít povinnost tento zisk investovat, řekněme, do zdravotnictví či školství. Já doufám, že eh, se toto odhlasujeme tady ve výboru a že eh, se shodneme na kompromisním eh, na kompromisních pozměňovacích návrzích. Eh, zajímá mě, co si myslí eh, kolegové, tím se na diskuzi. Děkuji kolegyni Westlund. Nyní se dostáváme ke stínovým zpravodajům. Nejprve tedy dávám slovo panu Miroslavu Mikuláškovi, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážená paní zpravodajko. Já bych se rád eh, s vámi podělil o některé názory, které jsem si tady písemně připravil. A myslím si, že dnes je dobrá příležitost si o této důležité problematice pohovořit. Naprosto souhlasím s tím, že téma je to velice důležité pro nás, pro všechny, jako pro politiky, ale pochopitelně také konkrétně pro náš výbor. Je to tematika nesmírně atraktivní. Takže eh, bych si dovolil eh, předložit některé své názory. Zadávání veřejných zakázek je důležitým nástrojem pro růst a je uhelným kamenem vnitřního trhu. Sehrává zásadní roli, pokud jde o uspokojování potřeb eh, v oblasti zboží služeb a infrastruktury. Abychom dokázali maximalizovat výhody v zadávání veřejných zakázek, a nabídnout skutečně inteligentní, eh, inkluzivní a udržitelný růst, eh, tak revize současného legislativního rámce je naprosto nutná. Paní zpravodajka Westlund velice správně soustředí eh, své stanovisko na záležitosti, které souvisejí s udržitelným zadáváním veřejných zakázek a udržitelný, myslím, i ekologicky a sociálně. A já souhlasím s tím, eh, co se uvádí v návrhu stanoviska. Domnívám se, že pokud je o zjednodušování pravidel, tak eh, je potřeba umožnit také eh, vytvoření inovativních udržitelných kritérií, abychom plně využili potenciál zadávání veřejných zakázek. Kromě toho mm, zapracování inovativních a udržitelných kritérií eh, je v souladu s té strategií Evropa 2020, eh, která stanovuje pět ambiciozních cílů, pokud jde o zaměstnanost, inovace, vzdělávání, sociální začlenění a eh, klima a energetiku. Jsou to cíle, které by který by mělo být dosaženo do roku 2020. Pokud jde o kritéria pro veřejné zakázky, tak eh, ta by měla eh, podpořit eh, tyto akce na evropské i národní úrovni a pomoci k naplnění této strategie. A souhlasím s tím, že konkurenceschopnost a inovace by se měly moudrým způsobem stimulovat a že bychom eh, se měli vyhnout eh, zvyšování administrativní zátěže pro zadavatele veřejných zakázek z řad veřejných institucí. Veřejní zadavatele, jako jsou například obce, regiony a eh, další úřady, tak všichni by měli mít možnost dodržovat Eh, eh, také veškeré politiky na ochranu eh, zdraví a životního prostředí. Vítám tedy takové myšlenky, jako je například eliminace kritéria nejnižší ceny kdy eh, může potom veřejný zadavatel učinit vhodnější volbu podle konkrétních potřeb, eh, včetně například ochrany veřejného zdraví či životního prostředí. Eh, posilování inovací a zajištění nejlepší kvality za vynaložené peníze, to zvláště vítáme v oblasti veřejného zdraví a ochrany potravin, kdy Konečná kvalita výrobku může hrát rozhodující roli a má zásadní dopad na konečné příjemce a jejich zdraví. Zohlednění celého životního cyklu a nákladů je také velice důležité, když chceme prosadit to environmentální hledisko a nabídnout pobídku pro výzkum a inovace v této oblasti. Úplně na závěr bych chtěl podpořit paní zpravodajku eh, v tom, že nová směrnice by neměla ohrozit možnost eh, obcí spolupracovat při poskytování určitých služeb všeobecného zájmu, jak eh, pokud jde například o úpravu odpadních vod či svoz odpadu. Děkuji. Nyní pan Sanony jménem Alde. Děkuji, pane předsedající. Já si tady čtu analýzu pana Mandrase, stínového zpravodaje za naší frakci, který tady není. Já, on děkuje tedy zpravodaji za velmi obtížnou práci. My souhlasíme s návrhem výboru co se týče veřejných eh, eh, zakázek. Je potřeba sledovat efektivnost těchto zakázek, to je skutečně priorita pro naší frakci. Tyto zakázky jsou klíčové ve strategii 2020 a my bychom se měli opřít o tyto zakázky, abychom měli trvalý inteligentní rozvoj a zároveň co nejlépe využili veřejné prostředky. Několik poznámek naší frakce k tomuto návrhu. E, příslušné administrativy by měly stanovit přísnější kritéria nad rámec platné komunitární legislativy, zejména co se týče sociálních, environmentálních aspektů. Ale to není vše. Naše politická skupina také chce potrhnout význam malých a středních podniků, které by měly mít eh, větší možnost účasti na veřejných zakázkách. Měli bychom podporovat tyto malé střední podniky, aby, měli, aby se zúčastňovali. Co se týče pozměňovacích návrhů, jako je třeba normy, nebo označování. My jsme pro tento návrh, protože ty normy bývají lepší, spravedlivější, co se týče využívání norem standardů. Tyto usnadňují v podstatě eh, práci správních orgánů a tím pádem chceme poděkovat zpravodaji a budeme na něm velmi eh, rychle spolupracovat. Já děkuji paní zpravodajce za její návrh. Myslím si, eh, že eh, tady zazněly názory našeho výboru. Mluvili jsme o tom eh, že bychom měli zapracovat také environmentální a sociální aspekty a nehledět pouze na eh, kritérium ceny. Pak je tady věc, která možná není v naší kompetenci, ale mohli bychom se o ní zasadit a to, že problémem eh, veřejných zakázek teď je jejich přílišná komplikovanost pro celou řadu úřadů na místní úrovni, na regionální úře, na úrovni. Tyto úřady často nemohou, nedokážou plně využívat veřejných zakázek eh, takže bychom měli usilovat především o zjednodušení systému. Jednu definici bychom se mohli zavést, kterou používají ve Spojených státech amerických, a to, že veřejné zakázky by neměly být hm, dogmatickou ideologií vnitřního trhu. Pokud jde o nákup například potravin, čerstvých potravin, tak bychom se mohli inspirovat ve Spojených státech kde nákup eh, probíhá, pokud je vše podle stejných kritérií a je tam eh, pětiprocentní rozdíl u dvou výběrových řízení nebo u dvou, eh, pardon, uchazečů, tak je možné dát přednost místnímu dodavateli, pokud ten cenový rozdíl není větší než 5 čím se dobře nastavuje, myslím, rovnováha na platná na trhu. Myslím si, že to je e, dobrá věc, kterou bychom se možná mohli inspirovat. Paní zpravodajka hovoří o zohledňování standardů v ochraně životního prostředí, zvířat a tak dále. Můžou s tím mm, souviset e, určité praktické obtíže. Další věc. Jsou další nové možnosti, které se tady nabízejí veřejným zadavatelům při nákupu služeb. Nejde o běžný proces, kdy člověkovi někdo zajistí eh, zakázku, jde o soutěž uchazečů. A já si myslím, že je důležité, aby úřady na místní a regionální úrovni měly možnost nastavovat si určité minimální sociální, environmentální požadavky pro všechny uchazeče ve výběrových řízeních, která organizují. Předem často není možné eh, stanovit eh, objem eh, zakázky, protože nevíte, jaké přesně služby uchazeč nabídne. Každopádně si myslím, že toto stanovisko je kvalitní. Jediná moje výhrada se týká udržitelného rozvoje, kdy bychom měli dbát při nákupech na komplexnější kritéria, včetně těch eh, environmentálních. Děkuji. Nyní Julie Gerling, prosím. Thank you. Děkuji. Já myslím, že se všichni shodneme, že Evropa potřebuje více příležitostí pro podniky a uh, je dobré eh, například eh, posílit zavádění nových technologií tím, že budou upřednostňovat eh, veřejné, veřejní zadavatelé, protože víme, že 20 nákupů se odehrává prostřednictvím takovýchto výběrových řízení, takže tato možnost tady je. O tom hovoří i komise ve svém návrhu a myslím, že představuje dobrý návrh na zjednodušení, který vítám a je to posun také k větší flexibilitě, kterou rovněž vítám. Zvláště mě těší, těší to partnerství pro eh, inovace, jak to navrhuje komise. Myslím se, že bychom to mohli z environmentálního hlediska dále rozpracovat. To mohlo by to být hodně velice výhodné. Týká se to eh, také toho, že klíčové kritérium a jediné kritérium už by nyní nebyla eh, nejnižší cena a že se budou definovat i další kritéria. Já jsem doufala, že paní zpravodajka podpoří návrh Evropské komise, eh, pokud jde o zjednodušení a větší flexibilitu, a hlavně pokud jde o ta partnerství. Eh, myslím si, že z hlediska environmentálního to nebylo dostatečně v tom stanovisku zdůrazněno. Ještě si dovolím eh, eh, další poznámku, protože toto eh, mm, stanovisko, myslím, zasahuje mimo kompetenci našeho výboru, zejména pokud jde o problematiku označování a odkaz na umluvu Mezinárodní organizace práce 94 skutečně nevím, zda je to eh, úplně eh, relevantní pro náš výbor. Je to relevantní pro tuto problematiku, to ano, ale nikoliv, eh, že by to bylo přímo v kompetenci našeho výboru. Spadá to spíše do kompetence výboru pro zaměstnanost a Vzpomínám si, eh, že když jsem byla ve výboru pro zaměstnanost, eh, tak jsme se velice střežili, aby výbor pro mm, životní prostředí nezasahoval do naší kompetence, takže by to mělo být i eh, obráceně. Pokud jde o ten udržitelný výrobní proces, tak tady ta část stanoviska podle mě není úplně jasná. Nevím, jestli je to plně v souladu nebo zdá se mi, že to je v podstatě úplně tež, to, co navrhuje k tomuto bodu výbor pro ochranu spotřebitele. Když se podíváte například na jedenáctku, tam jsou definice sociálně udržitelného výrobního procesu eh, a jsou tam ta kritéria eh, smart eh, pro životní cyklus výrobku. Já nevím, jestli je skutečně nutné sem dávat takovéto mm, odkazy, které nejsou úplně jasné. Ten záměr je samozřejmě dobrý, ehm, ten nechci schodit ze stolu, ale myslím, že je potřeba zajistit, eh, aby vše bylo jasně definováno. Pokud je o sociální udržitelnost, se nedefinuje snadno a inkluze a začlenění eh, této definice by mohlo být opět nejasné, eh, nebo zneužívané, mohlo by to být eh, komplikované potom eh, v praxi, což asi není záměrem. Nevím přesně, kde se vzala tato koncepce, eh, kde je pro ní právní opora, právní základ. Na to bych se chtěla zeptat. Jsou tu snahy o modernizaci, zjednodušení, méně byrokracie, eh, to je samozřejmě eh, dobře, ale mám s tím spojené, jak jsem říkala, eh, určité obavy, protože mám pocit, že tak, jak to naformulováno, povede tak přesnému opaku. Děkuji, teď dám možnost komisi, aby reagovala, pokud tady někoho za komisi máme. Ano, prosím. Děkuji, já jsem zde Gamark a, a Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za tento příspěvek a všem za velice zajímavou diskuzi. Jenom bych se eh, chtěla zmínit o jedné věci. Mohla byste si prosím vás sundat sluchátka? Za komisi bych chtěla říci, že jakékoliv další návrhy by měly vycházet eh, ze smluv, zejména z ustanovení o nediskriminaci, takže jakékoliv pozměňovací návrhy, které se budou předkládat, by neměly umožňovat jakoukoliv diskriminaci či zneužití. Na druhé straně bychom chtěli eh, zdůraznit, že je potřeba nezvyšovat administrativní zátěž pro zadavatele veřejných eh, zakázek z řad veřejných eh, institucí, protože přesně na toto si doposavat eh, stěžovali. Děkuji. Děkuji. A v neposlední řadě vystoupí paní zpravodajka. Prosím. Tak se mycket. Děkuji, pane předsedo. Ano, srdečně děkuji všem za vaše za vaši podporu. Doufám, že budeme moci tedy pokračovat práci a společně se nám podaří dojít k hodnému řešení. Myslím si, že zde zazněla opakovaně otázka, to znamená, jak vlastně budeme tedy rozlišovat rozhodnutí podle potřeby. Uh, to je vlastně určitý princip demokracie a zde samozřejmě nemůžeme rozhodnout, co, jak se to bude dělat. To vlastně je na konkrétní situaci a národních a regionálních rozhodnutích, ale je potřeba to zohlednit tak, aby ty u těch veřejných zakázek, veřejných výběrových řízení, kde třeba se hlásí 100 třeba přes 100 kandidátů, tedy z různých semí, tak aby tedy potom se rozhoduje na lokální nebo regionální úrovni, kdo tedy zakázku dostane. Potom zde také zazněla možnost, aby že právě musí existovat spolupráce na regionální a lokální úrovni. Jaká témata bychom měli zdůraznit? Samozřejmě odpovídáme za otázky splnění pracovních podmínek, to má co dočinění se sociálními aspekty a také vy, možnosti přístupu a využití těchto služeb. To si myslím, že je důležité. Potom Myslím si, že bychom měli vlastně vyčerpat ty možnosti, které máme. Děkuji s paní kolegyni Westlund, je to velice důležitá zpráva, protože jsou tisíce komunálních politiků, kterých se tyto otázky týkají a je tedy potřeba, abychom dokázali vlastně tvořit takové flexibilní výběrové, ří, výběrová řízení a abychom tam z našeho hlediska také zapracovali environmentální aspekty. A Máme zde lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů 7. června 2012 ve 12 hodin a hlasování se bude konat po letní, ještě před letním prázdninami 10. července a v IMKO, ve výboru IMKO, se bude o zprávě hlasovat 10. října a v prosinci se bude zpráva probírat prvním čtení, diskutovat prvním čtení na plenárním zasedání a bude se o ní hlasovat. Takže bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům, tím jsme vyčerpali naše dnešní body protože šestka a sedmička se přesunují na následující schůzi. Pro ty z vás, kteří jste koordinátory, tak vás zvu zítra v 9 hodin na schůzku koordinátorů a ostatní přesně v 10 hodin začneme hlasovat. Prosím, vemte si sebou hlasovací karty, tak abychom měli hladký průběh hlasování. Jinak vám přeji příjemný večer a zítra naschledanou. Okay.